Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. It'll be me this afternoon chairing the Libe session. Dnes odpoledne budu předsedat. Začneme s tím, co nám zbylo z programu a poté hned přejdeme k specializovanému slyšení o humanitárních vizech a vizovém kodexu. Za prvé, ale zde tlumočníci pro nás, pro všechny Eh, mají sdělení, které se týká jejich eh, stávky. Tak prosím, dnes je 36. Hm, den našeho protestu proti jednostrannému uvalení nevyvážených a nespravedlivých pracovních podmínek ze strany administrativy EP. S politováním vás musíme informovat, že nebudeme poskytovat přes časy. Děkujeme za pochopení. Ano, takže děkuji tlumočníkům. Vy víte, že my vám přejeme hodně štěstí eh, ve vaši, ty, ve vašich, s vašimi legitimními nároky a děkuji, že jste tady s námi. A my se budeme také maximálně snažit, abychom skončili včas. A máme tady tři a půl hodiny na to, což je přesně čas, který jsme si naplánovali. Začneme s prvním bodem programu, to se týká prováděcího rozhodnutího o podrobení nových psychoaktivních látek. Ano, já vás ušetřím detailů, tedy nebudu, říct, nebudu tady přečítat, o jaké látky jde, které jsou teď na programu, ale jde o co? Jde o konzultaci týkající se prováděcího rozhodnutí o kontrolních opatření nad těmito látkami. A zpravodaj je náš kolega, pan Škripek. A potom budeme mít čas, který dáme stínovým zpravodajům nejprve, ale pan zpravodaj, pane zpravodaj, máte slovo. Yeah, thank you very much, Mr. Eh, děkuji, pane předsedo. Takže ano, samozřejmě mm, zásadním úkolem našich institucí je eh, chránit tedy naše občany. Eh, my eh, musíme chránit naše občany před externími a interními hrozbami a je šokující, že evropští občané i umírají kvůli hrozbám, které se dostanou do jejich poštovních schránek, protože to lze objednat a to vám může dodat normálně pošta. A v podstatě mm, a mm, gangy a výrobci mm, z toho profitují, že posílají ze zahraničí drogy do poštovních schránek našich domovů. Takže my zde apelujeme na eh, větší spolupráci, abychom mohli vůbec eh, zjišťovat tyto eh, legal highs, tyto nové psychoaktivní látky. A máme zde rámec z roku 2008. Ten zahrnuje celou řadu seznam těchto látek, a kde členské státy by si měly vyměňovat data a zakazovat tyto látky v celé EU. A pokud Mm, tedy se, mm, pokud vzniknou nové látky, se objeví, tak jsou tam přidány na tento seznam. Problém je, že zabili tyto látky tisíce v USA a i zde v Evropské unii způsobili mnoho obrtí a dnes máme na stole dvě drogy, které zabily více než 65 evropských občanů od června 2017 a pouze většinou ve Švédsku, kde se tolik ta látka rozšířila. Ano, mají atraktivní názvy jako syntetický heroin, MMF nebo metoxin. A velice často uživatelé ani neznají potenciál těchto drog a často jsou 55krát mocnější, silnější než opium a samozřejmě vede to především k respiračním poruchám, Lze si představit někdo, kdo hm, požije tuto drogu a za pár minut, za velmi krátkou eh, chvíli, eh, může zemřít. a hm, díky vynikající práci Evropské agentury a Evropského monitorovacího centra pro drogovou závislost, tak musíme být bdělí a eh, pozor si dáváte na tyto drogy, které eh, se nám dostávají do mm, eh, těchto poštovních našich schránek a často to jsou v podstatě látky, často veterinární léky a podobně, ze kterých se to dělá a já děkuji kolegům za to, že díky nim se dostanou tyto dvě látky na seznam a bude možné tedy za ně uvalovat trestně právní sankce za jejich šíření. A měli bychom tedy eh, do pléna dostat, toto do, dostat eh, tu, mm, tuto zprávu v září a doufám, že bude podpořena, že projde. Děkuji za pozornost. Pan předseda bez mikrofonu. Já chci poděkovat eh, zpravodaj za prezentaci, jako obvykle. Teď stínoví zpravodajové mohou přispět, pokud si přejí něco sdělit. Tak prosím. Teď podle pořadí, za prvé EPP, je tady někdo? Eh, pan Brice Ortef eh, zde není. Není tady pan Brice Ortef. Paní Sanahelt je tady, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Já zcela souhlasím a podporuji zpravodaje. A jak jste říkal, to jsou velice dvě nebezpečné látky. Já nebudu opakovat, co tak detailně zpravodaj popsal. Jenom bych chtěla říci, že tyto dvě látky mm, způsobily celou řadu umrtí. A to především eh, to mm, byl eh, cyklopropil, cyklopropil fentanyl, který způsobil mnoho umrtí a především, když lidé používají nazální spreje, s drogou, takže tady je velké riziko předávkování. Dokonce máme případ jednoho malého dítěte, který použil tento nosní sprej od rodičů a bohužel to dítě zemřelo. Pokud je o ty další eh, látky, mm, takže eh, třeba metoxiacetylfentanyl, ten způsobil také spoustu umrtí a já doufám, že eh, se tato zpráva dostane do pléna v září, abychom mohli začít aktivně bojovat proti těmto velice nepříjemným drogám. Pan předseda bez mikrofonu. Anyone? Děkuji. Ještě někdo by chtěl? Za Alde nevidím nikoho ani za QE Martinu Anderson nevidím, takže nikdo jiný. Dobře, takže já jenom bych chtěl oznámit, že termín pro pozměňovací návrhy je 16. července 16 hodin. Dobře. Ani komise se nechce vyjádřit. Dobře, tak. Budeme pokračovat dalším bodem. Vidíme, že respektujeme časový plán. Další bod programu to je bod, který se týká lib- mise Libe na Kypr z Dubna. Od 3. do 5. dubna 2018 jsme podnikli tuto misi. Prezentace návrhu zprávy z této mise a to byl můj úkol, protože já jsem předsedal delegaci na Kypr. A, takže máme na tento bod 15 minut teď. Tady jenom jsem vám chtěl sdělit pár eh, informací o vývoji a eh, o průběhu delegace na Kypru začátek dubna. Víte, že cílem mise bylo schromážit informace týkající se posledních událostí eh, výboru, který hledá nezvěstné osoby. Máme zde i vyšetřovací orgán, který byl vytvořen pod záštitou OSN a který vyšetřuje případy osob, které jsou nezvěstné dne kvůli událostem z roku 63, eh, 64 a především z roku 74, kdy došlo k rozdělení ostrova, což, furt, což pořád trvá. Zde šlo o to vyhodnotit ten pokrok a jde o to si říct, jaké jsou perspektivy do budoucna, včetně časového plánu, který, se kterým lze počítat, tak abychom byli schopni eh, zjistit eh, vše o těchto nezvěstných, eh, včetně toho, že zde je třeba spolupracovat s lokálními orgány a ten mm, projekt je financován především ze EU. A jenom bych si dovolil vám říct si hlavní rysy návrhu zprávy, kterou jsem vám dal k dispozici. První bod, základní informace. Máme usnesení 18. června 2008 již. Tedy mm, zde výbor Libe požádal tedy parlament, aby se věnoval této tematice nezvěstných osob na Kypru a aby přijal veškeré možné kroky, abychom přesvědčili všechny dotčené strany, aby upřímně, aktivně přispěli k této snaze a k vyšetřování, jaký byl osud každé konkrétní osoby. A potom zde máme prohlášení, deklaraci z června 2011 která se týkala činnosti tohoto vyšetřovacího výboru na Kypru. A potom máme usnesení z roku 2015, již z našeho mandátu, kde jsme vyhodnotili, eh, jak je, jaká je situace s těmi masovými hroby v okupované části Kypru, které se zkoumaly a my jako parlament jsme trvali na tom, že je třeba pokračovat a, a identifikovat tyto nezvěstné osoby, pohřešované osoby. A v roce 2016 já jsem byl jmenován vaším stálým zpravodajem a proto také jsme vyslali delegaci na Kypr, tedy delegaci Libe, s cílem vyhodnotit pokrok a jak tam probíhá spolupráce se různými úřady. My eh, na 100%, myslím, jsme splnili naše pokyny, instrukce a pracovní program, který jsme si vytvořili na tuto cestu od 3. do 5. do 4. dubna od 9 do 22 hodin jsme pracovali. To znamená, my jsme vyčerpali úplně naplno pracovní dny, naplnili jsme je různými schůzkami, i se zvla, my jsme se sešli se zvláštním zástupcem OSN, která je to paní Elizabeth Spiar eh, eh, z mírových sil OSN a poté jsme se sešli také eh, spolu s paní Spiar jsme navštívili pana Paula Riarnyho, který je členem výboru pro pohřešované osoby, byl jmenován OSN. On stručně nám řekl, jak vypadá mandát a úkoly této, eh, těchto mírových sil OSN. Jejich cílem je zabránit dalším bojům mezi Řeky a Turky. A Vysvětlili nám, jak, v čem ten konflikt spočívá, že Rada bezpečnosti k tomu přijala rezoluci a ale většinou Oni plní úkoly, které jsou velice konkrétní v tomto mandátu a nyní především jde o e, ten rozpočet pro výbor pro pohřešované osoby, eh, kde, eh, který je eh, financován i velkou měrou z EU, je to 2,6 milionů, které přispíváme. My jsme tam kladli otázky, jaký mají přístup do těch mm, jaksi omezených zón, vojenských oblastí a oni řekli, v 51 případech dostali přístup dostali přístupy do archivu a tento výbor pro pohřešované osoby ale očekává větší součinnost od tureckých úřadů v budoucnu. Potom jsme se sešli se členy výboru pro pohřešované osoby paní Gulden Plumer Kusuk, což je Eh, zástupkyně turecké komunity, pan Nestoras Nestoros, což je zástupce řecké komunity na Kypru, a pan Paul Ariari, který je eh, třetím členem OSN. Discussions on the work my jsme se zaměřili na jejich činnost, to znamená na identifikaci a e, ostatky těchto osob, jak je tedy vrátit pozůstalým. A zde tento projekt mm, probíhá na obou stranách a mm, mm, tyto dvě komunity, tady turecká i kyperská, tedy turecká i řecká, eh, pověřili tento úřad i humanitárním aspekty. Paní Kusuk nám řekla, že eh, k konci března mm, došlo k 12-18 exhumacím a těch zbývajících 868 osob bylo identifikován. Pan Retoros nám řekl, že pracují pod určitými limitacemi a že čas je důležitým faktorem celé této záležitosti, jak víme, rodiny rodiny také vymírají již i rodiny. Nám tedy připomínají, že čas je nejdůležitější faktor a pan Arny připomněl důležitost, jak opět nastolit důvěru mezi oběma komunitami a zmínil význam EU, eh, eh, e která rozpočtově podporuje tuto činnost. Paní Kusuk řekla, že zde ten projekt není časově omezen, tři, všichni tři zdůraznili, že tento výbor je vázan vlastním mandátem, včetně seznamem eh, těchto pohřešovaných osob. O tom se rozhodla politické úrovni. Výbor nemůže tedy eh, říct, jaké jsou náklady na ty pohřešované osoby. Také jsme i navštívili tábor, tedy antropologickou laboratoř v terénu a my jsme tam Mm, vzali hold všem vědcům a expertům, kteří tam pracují a potom jsme navštívili i Národní schromáždění, tedy parlament, kde jsme se sešli s předsedou parlamentu, pan Dimitrise Silurisem, a také jsme se sešli se předsedkyní stáleho výboru pro uprchlíky a os, pořešované osoby, paní eh, eh, Kukuma a se členy výboru Eh, takhle jsme věnovali velkou pozornost tomu, co nám všechno řekli, a, eh, protože nás zajímá parlamentní dimenze celé této operace a jaká jsou jejich očekávání a jakou podporu očekávají od EU, a, eh, která musí existovat až do konce. Také jsme se sešli s panem Fotise Fotiu, což je komisař pro humanitární záležitosti. A tam s ním jsme diskutovali o práci výboru a eh, řekli jsme, že to je nejtragičtější událost v historii Kypru a 44 let po 44 let pořád platí, že zde jsou rodiny, které čekají na výsledky jejich práce. A pan Postil také zdůraznil, že je třeba, aby měli přístup do archivu turecké armády a do těch lokalit, eh, tedy mm, na tureckém území. A potom eh, pan komisař také i eh, zmínil judikáty Evropského soudu pro lidská práva, práva z roku, a že Turecko nerespektuje tyto judikáty a především tedy pokud jde o ty lokality, jsou pohřbeny. A potom jsme sešli se příbuznými, jak z řecké komunity, tak i z turecké komunity a bylo to velice emotivní. My jsme vzdali jim hold a veškerou úctu jejich nárokům, jejich názorům, úvahám, potřebám. To znamená, aby celá tato kauza byla považována za humanitární a ne, aby se to politivo, politizovalo. Všichni zdůrazňovali, jakou bolest cítí rodiny bez ohledu na to, kdo jaké komunity patřili. A samozřejmě i osobně se s námi podělili o své zkušenosti a že pečlivě sledují eh, eh, tu činnost, tedy exumace, identifikace a čekají na konec mise, konec projektu. A potom jsme se sešli tedy s Eh, s asociací příbuzných eh, Together Weekend, tak se nazývá, tomu předseda pan Efimiu, Kristos Efimu, paní Sekvol Buldak a paní Kristýna po eh, Pavlo Solomy Pacia. A za, na závěr. Delegace by ráda vyjádřila uznání, že téma pohřešovaných osob eh, v situacích po konfliktech, to je eh, nejdůležitější eh, bod právě v tom procesu usmíření. Mm, v podstatě tím si prošla řada evropských zemí. A příbuzní pohřešovaných, pohřešovaných osob mají právo na informaci, jaký byl osud, kam se poděli jejich milovaní blízcí. A rodiny těch rodiny těchto osob, oběti podstatě a jejich potřeby musí být ve středu našeho zájmu a eh, A a my mm, musíme v Evropě se snažit všude podporovat usmíření ve společnosti. Evropský parlament eh, konkrétně aktivně sledoval vývoj situace na Kypru a Rádi bychom nakonec zde eh, uvedli, že podporujeme práci výboru úřadu pro pořešované osoby. My eh, to uznáváme, chceme, aby vždycky po té, co skončí konflikt, abychom propagovali hledání pravdy, usmíření a chceme, aby Evropská unie, na to apelujeme, vyčlenovala dostatečné zdroje tomuto výboru, který to vyšetřuje, aby mohl splnit svůj významný mandát. Apelujeme na tureckou vládu a na kyperskou vládu, aby nadále podporovali činnost tohoto výboru, aby zintenzivnili úsilí, aby eh, aby ty osoby, které pořád jsou ještě pohřešované, aby o nich se získaly informace, které budou dány k dispozici jejich blízkým. Apelujeme na OSN, na tureckou vládu, na Kypr, aby zajistili přístup, zajistili přístup k jejich archivům. Delegace zdůrazňovala, že příbuzní mají právo vědět, kam, co se stalo s jejich blízkými. To je třeba jim garantovat. Především jde o humanitární záležitost, to jsme zdůrazňovali. Takže by se to nemělo, ovli- nemělo neměla by ta humanitární záležitost být ovlivňována různými politickými postoji a názory. A doufáme, že po létě dojde k dalšímu úsilí eh, o znovu sjednocení a usmíření na tomto ostrově. A to je to, co si přeje náš Evropský parlament. Takže to je zhruba stručně rezime této zprávy a nevím, pokud někdo se chce vyjádřit, tak prosím. Prosím, pan Mavridis. Ano, vy jste také byl členem mm, této delegace. <laughs> Mr. Mavridis, you, you raise your hand first. Zechovský také pan Mavridis, prosím. Thank you, Chairman. Um, I will speak in my mother tongue. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit svojí materštinou. Kontakty, které jsme navázali, představují významný krok směrem k vyřešení velice silně humanitární eh, záležitosti. Rád bych vyjádřil svůj vděčnost všem členům delegace, ale především našemu kolegovi panu Aguilarovi, který byl stálým zpravodajem pro toto téma. Jsem velice rád, že vaše zpráva je velice vyvážená a neobsahuje žádné politické rozměry, nemá žádné politické ambice. Kypr, rozdělení Kypru eh, je stále realitou. Nebudu se vyjadřovat k politické situaci, ačkoliv na ní mám názor. Zůstanu na obecné rovině. Nebudu hovořit o tom, kdo je v právu a kdo ne, kdo je obětí. Samozřejmě Čas je naším nepřítelem. Úlohou Evropského parlamentu, kromě poskytování finančních prostředků, je také vyvíjet politický tlak, aby se věci urychlily. Poněvadž lidé, kteří disponují informacemi, postupně umírají a je stále obtížnější nalezat další pohřešované lidi, kteří se stali pohřešovanými díky této tragédii. Spravedlnost a pravda musí přispět k usmíření a k vyřešení této věci. Nicméně existují fakta, která akceptují obě strany. Je to především právní stát. Turecko záměrně převáží ostatky pohřešovaných a Evropský soudní dvůr požaduje po, Evrops, po Turecku, aby toto úsilí bylo plně kooperováno. Naše práce je čistě humanitární, takže bychom měli nechat stranou veškeré politické aspekty. Omlouvám se, ještě než se pustíme do slyšení v 15.30, tak máme na programu ještě jedno téma, takže bych uvítal, pokud by eh, se všichni, kdo se přihlásí o slovo, omezili maximálně na minutu a půl, tak abychom to všechno zvládli a abychom nepřetahovali, abychom skončili podle programu a abychom um, respektovali práva tlumočníků skončit přesně v 18.30. Takže prosím, pane Zdechovský. Předsedající i za skvělou výslovnost mého jména. Já bych rád řekl ke zprávě několik věcí. Za prvé děkuji za to, že jste v ní byl poměrně dost eh, vyvážený a snažil jste se opravdu o, komplex, o komplexitu celého problému. Ta mise, kterou jsme spolu absolvovali, byla velice zajímavá a já věřím, že právě tato otázka přispěje bude jedním z kroků ke smíření eh, severní a jižní části Kypru. Záměrně neříkám turecké a řecké části. Já si osobně myslím, že vyřešení této otázky je naprosto klíčové. Je potřeba apelovat na Turecko, aby nedrancovalo hroby, aby nezahlazovalo stopy po masakrech, aby opravdu změnila způsob i komunikace s, s, eh, s vlastně tou svojí minoritou a aby jsme došli k nějakému koncenzu, který bude přijatelný pro obě dvě strany. Já to beru jako klíč k vyřešení celé otázky a věřím, že jednou navštívíme Kypr v momentě, kdy budou zdi mezi severní a jižní částí strženy a budeme oslavovat znovu sjednocení Kypru. Thank you so much. I see... Děkuji a vidím, že se hlásí pan Adamov, který byl rovněž členem delegace. Благодаря, господин председател. Аз съм напълно съгласен с вас, че мисията... Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím. Ano, nám se na 100% podařilo splnit cíl a já chci poděkovat e, našim kolegům, i vám osobně, poněvadž vy jakožto eh, vedoucí mise jste splnil velice dobře váš úkol. Bylo to velice emotivní, protože jsme tam hm, se dotkli eh, lidských tragedií, které již trvají několik let. Viděli jsme to na vlastní oči. A tato lidská tragédie nesmí být spolitizována. musíme eh, se dívat na to, co se tam děje eh, eh, pohledem lidských bytostí a děkuji, že jste vytvořil ne stranou. Děkuji velice, pane Adamové. A dalším členem byl další kolega. Ano, já bych rád vyslovil svoji hlubokou vděčnost všem účastníkům delegace, kteří přispěli k úspěchu naší velice zodpovědné mise. Rád bych poděkoval, pane kolego, za to, jak jste přispěl eh, k této humanitární misi. Zde se spojila tragédie eh, s, s invazí a okupací z roku 1974 a tehdy došlo ke zločinům spojených s touto ilegální invazí. Je to humanitární záležitost. Je právem rodin, aby eh, se dozvěděli o svých blízkých. Nicméně Turecko uzavřelo vojenské archivy, takže nelze se dobrat toho, co se stalo. Do řady oblastí je omezen přístup. Takže ty informace jsme nemohli získat ani, ani um, pokud jde o to, Eh, o tu exhumaci eh, ostatků. Jedná se také o čistě humanitární záležitost a Turecko by to mělo po 44 letech pochopit. Musíme zintenzivnit práci při hledání ostatků pohřešovaných a Evropská unie zde musí poskytnout další prostředky. Eh, je to subjekt, který významným způsobem přispívá k financování této akce. Musíme zrychlit práci. Bude to nepochybně eh, významným humanitárním úspěchem, pokud se nám eh, podaří stanovit eh, nalezení ostatku pořizovaných osob jakožto prioritu a abychom byli schopni potažmo informovat jejich blízké. Ať už se bude na to um, ehm, státní příslušníky uh, Kypru na severu či na jihu země, respektive ostrova. Uh, Každopádně chceme, aby se této akce účastnili i ti, kteří eh, stáli u zrodu této tragédie, a to je Turecko. Eh, hlásíte se? Pane kolego, vaše jméno? Pan Chrysogonos, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Turecká invaze v roce 1974 představovala zcela jasné porušení mezinárodního práva. Byl to zločin proti lidskosti. A účinky stále cítíme. Turecko okupuje, kolonizuje severní část ostrova díky eh, této invazi došlo k porušení základních principů zákonnosti a lidskosti. Nicméně nyní by Turecko mělo přispět eh, k nalezení pohřešovaných osob. Eh, samozřejmě některé, této, některé z těchto pořizovaných osob byly, byly popraveny buď to tureckou armádou nebo polovojenskými oddíly velkyperských Turků. Nelze počítat s usmířením na základě odpuštění či zapomnění, ale pouze na základě toho, že se všichni dozvědí pravdu. To je jediné východisko pro usmíření. Není mi nezbývá, než poděkovat vám, jakožto zpravodaj a šéf této mise, vám bych rád poděkoval za vaše spolupráci a za to, že eh, akcentuje tento humanitární rozměr celé záležitosti. Je tady právo rodin, aby se našly ostatky pohřešovaných. A chtěl, musíme vyzvat Evropskou komisi, aby nadále poskytovala finanční prostředky, které jsou zapotřebí k tomu, aby tato práce byla dokončena je také správné, co tady zaznělo. A to, že již dlouhodobě eh, tady byly požadavky eh, um, na umožnění vstupu do vojenských zón, do zakázaných oblastí, aby eh, komunita kyperských Turků umožnila přístup do těchto oblastí. Došlo k exumaci eh, řady obětí, které byly identifikovány a proto se dá očekávat, že počet rodin, kterým bylo nabídnuto adekvátní zacházení v rámci této mise, Eh, roste a to je povzbudivé. Závěrem bych uvedl, že si přeji, aby eh, tohoto příkladu následovali ostatní, protože v Evropské unii a jejich státech eh, došlo ke konfliktům, které sebou nesli oběti a pohřešované. A já si přeji, aby tento konkrétní příklad ukázal cestu, jakým způsobem lze pátrat po pohřešovaných. Řada členských států, včetně mého, včetně Španělska, Eh, docházelo ke konfliktům. U nás byla krvavá občanská válka v 30. letech 20. století a těch pořešovaných nebyly tři tisíce, byly jich stovky tisíc. Ovšem nepřistupovalo se k jejich problematice stejným způsobem jako v případě Kypru kdy byly vyslyšeny výzvy rodin, které žádali pravdu, které žádali, aby s nimi úřady zacházely adekvátně a to za plné podpory Evropské unie. Rozpočet Evropské unie také počítá s tímto. Je tady humanitární roz, eh, rozsah, ale také politický rozměr je potřeba, aby se v nadcházejících jednáních, která budou pokračovat po letní přestávce, pokračovalo. To je e, další stránka usnesení k tomuto tématu. My jsme se zavázali nadále sledovat práci výboru pro pohřešované. A myslím si, že naši misi jsme splnili a že jsme nejenom odvedli svoji práci, ale odvedli jsme ji také nejlepším způsobem. Nyní dovolte, abych eh, přistoupil k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, eh, který má rozpočtový charakter. Budeme se totiž bavit o zprávě všeobecného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2019, všechny oddíly. Spravodajem tohoto stanoviska vás seznámí s problematikou a poté bude prostor pro diskusi. Takže zpravodajem je pan Kostas Chrysogonos. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Evropská unie se nachází v kritickém stavu, pokud je o vývoj evropského projektu. Rostoucí migrační tlaky ve středozemí v kombinaci eh, s klesající úrovní eh, ochrany základních práv jsou velké úkoly, které stojí před Evropskou unii a jejími členskými státy. Tyto velké úkoly se žádají eh, soustředěné a spojené úsilí tak, aby Eh, základní principy a hodnoty Evropské unie byly podpořeny a posíleny a aby byla také podstílena solidarita, spravedlnost a soudržnost v Evropské unii. Dobré fungování evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti je předpokladem pro boj, boj proti kriminální činnosti a korupci a zajištění bezpečnosti a adekvátní implementace základních eh, práv v rámci Evropské unie. Úroveň finančních zdrojů poskytovaných pro toto, eh, pro toto oblast z rozpočtu Evropské unie v nadcházející budoucnosti eh, bude obsahovat vytvoření udržitelného mechanismu pro financování akcí pro problematiku migrace a bezpečnosti přibližně 7% zvýšení položek závazků na oblast bezpečnosti a občanství v roce 2019 je krokem správným směrem. Z 3,5 miliard euro v roce 2018 na 3,73 miliard euro v roce 2019. Toto se týká eh, zvýšení položek závazků z 10 miliard v roce 2018 na 11,38 miliard euro v roce 2019. Ehm, platební závazky pro globální Evropu jsou také vyšší. Navrhujeme pro rok 2019, aby se nealokované marže v kapitole 4, stejně jako přidělování více než jedné miliardy euro z, globálního, z globální marže závazků by měli posílit monetární pomoc a nástroj pro evropské sousedství. A tento návrh je potřeba uh, posoudit pozitivně. Celkově zvýšení uh, prostředků uh, Fondu pro migraci a azyl o více než 400 milionů euro. Jeho smyslem je financovat novou legislativu Dublin a obálka 107 milionů euro pro, pro Řecko pro podporu nástroje pro migraci v roce 2019 je potřeba vnímat jako pozitivní vývoj. Je třeba poznamenat, že 1,45 miliard euro jsou v evropském rozpočtu vyčleněny na financování um, zařízení pro uprchlíky v Turecku a 560 milionů euro je vyčleněno pro řešení syrské krize. S tím, jak se dále zhoršuje situace v oblasti lidských práv a právního státu v Turecku, by měly evropské instituce efektivně sledovat efektivní a uh, přidělování prostředků a toky. V tomto ohledu snížení eh, položek závazků pro Turecko pro předstupní asistenci o 253 milionů euro je vítanou, vítaným krokem. Kromě toho, úroveň financování eh, Evropského úřadu pro podporu žádostí o azyl je také vítáno. Totež se týká významného nárůstu, a to o 16 administrativních výdajů, které budou určeny pro činnost eh, Rady pro ochranu údajů a pro další záležitosti týkající se ochrany údajů v evropských institucích. Tyto prostředky také budou směřovat na ochranu eh, osobních údajů se kterým se nakládá v agenturách třetího pilíře. Bohužel to tež neplatí pro evropské agentury pro řízení velkých systémů IT pro oblast bezpečnosti a spravedlnosti EU LISA toto by mělo být napraveno, protože pro EU LISA bude rok 2019 velice náročný. Díky tomu, že eh, úkoly této agentury porostou. Očekává se, že EU LISA v roce 2019 bude potřebovat um, navýšit personál, aby mohla naplnit svůj mandát. Vytvoření rozpočtu 4,9 milionů euro pro úřad evropského evropského prokurátora. Je zapotřebí také financovat eh, eh, soudní řízení a zkrátit jejich délku. Je potřeba také ehm, potírat eh, činnost kriminálních skupin, které každoročně obcházejí evropská pravidla je potřeba eh, efektivněji získávat zpět eh, peníze získané podvodem. Eurojust je jedinou agenturou pro spravedlnost a vnitro, eh, které v roce 2019 bude mít navýšený rozpočet. Ovšem programy pro spravedlnost a vnitro budou, o, budou sníženy stávající návrh komise pro financování Eurojustu na období 2021 až 2027 v rámci víceletého finančního rámce se zdá být nedostatečný, vzhledem k tomu, že se tady počítá asi s 15% omezením každoročně ve, ve srovnání s rokem 2018. V této souvislosti je třeba zdoraznit, že takové snížení je neuřitelné vzhledem k tomu, že operativní činnost a politické priority v oblasti justice a vnitra rostou. Nelze ignorovat tu skutečnost, že rostou bezpečnostní hrozby, dochází k nárůstu teroristických útoků, jako objevují se nové typy organizovaného zločinu a nové typy um, zločinu v kybernetickém prostoru. Já se omlouvám, mm, musíme dbát na to, že 15.30 eh, by mělo začít slyšení a ještě máme dvě, dva kolegy přihlášené do diskuse, tak prosím o shrnutí vašeho příspěvku. Dobrá, takže přímo k závěrům. Je potřeba mít na paměti, že vhodná implementace rozpočtu, především v tom kritickém sektoru občanských svobod, spravedlnosti a vnitra, mohou významným způsobem přispět k posílení jednoty evropského projektu a také eh, lépe vynucovat dodržování základních práv, lidských práv, solidaritu a společnou a spolupráci všech zúčastněných. Ještě jsou tady dvě žádosti o slovo. Pan Zdechovský. Předsedající, eh, prvně bych chtěl říci, poděkovat zpravodaji za jeho předložený návrh. Je škoda, že poprvé, co jsem, co jsem tady v Evropském parlamentu, opravdu nedošlo k nějakému efektivní setkání šedou zpravodajů se zpravodajem a že se až tady na mítinku dozvídáme některé věci spojené s rozpočtem. Myslím si, že je to taková neúcta a doufám, že tato situace ohledně tak důležitých věcí jako rozpočtu už se nebude nikdy opakovat. A zdůraznuju slovíčko nikdy. Jsem rád, že se shodneme na navýšení prostředků v headingu 3. Je to naprosto zásadní eh, pro fungování této oblasti. Obávám se ale, že navýšení, které Evropská komise pro rok 2019 navrhuje, tak pro Evropskou unii nevystačí. Doufám, že s novým uh, víceletým finančním rámcem tento každoroční boj o finance na bezpečnost a migraci ustane a budeme moci spíše se věnovat otázce, jak s financemi efektivně naložit, abychom byli schopni flexibilně reagovat na přicházející výzvy, které tady byly zpravodajem zmíněny nicméně než tomu takto bude musíme pro rok two thousand and nineteen zaručit že evropská unie bude schopna plnit své politiky v oblasti migrace a její agentury budou mít dostatek peněz i personálu na efektivní fungování. evropská lidová strana je tedy nejen pro navýšení celkového rozpočtu na migraci ale také pro posílení decentralizovaných agentur jako je easo europol eurojust a dalších jsem rád, že rozpočet pro příští rok počítá s posílením fondů pro azyl, migraci a integraci, tak, aby docházelo k efektivnějšímu přijímání žadatelů o azyl či navrácení nelegálních migrantů. A my spolu s Fondem pro vnitřní bezpečnost ISF je důležitý pro efektivní potírání nelegální migrace, boj proti terorismu, radikalismu či přeshraničnímu zločinu. Jejich propojenost a balanc je tedy zásadní pro bezpečnost Evropské unie. Děkuji za pozornost. Yes, yeah, it works. Thank you, Chair, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Jakožto stínový zpravodaj pro stanovisko Libe bych rád zmínil nutnost vytvořit flexibilní mechanismy, které nám napomohou řešit eh, krizi, ve které jsme. Jsem velice rád za tu, tento návrh zprávy. Chtěl bych poděkovat panu Chrysogonosovi. Chtěl bych zdůraznit, že jsem přesvědčen o tom, že eh, podpora agentury EASO je zásadním opatřením vzhledem k plánům, aby se zde eh, v této agentuře eh, přiděl plnohodnotný, eh, plnohodnotný status. Europol je naší pravou rukou při operativní podpoře, při boji proti nelegální migraci a obchodu s lidmi. Evropský projekt postrádá dostatečné prostředky. Zdá se, že snížení eh, rozpočtu Europolu o 8 milion euro v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem je chybou. Toto nám nepomůže úspěšně potírat eh, trestnou činnost. Eurojust eh, také bude omezen ve svých prostředcích. Tím, že omezíme financování těchto agentur, tak nebudeme moci zajistit, aby se věnovali svým prioritním úkolům. Upřímně doufám, že budeme mít e, možnost zajistit příslušné prostředky pro operační činnost těchto agentur. Pan, pan Mamenikenis vystoupil jako poslední. Děkuji vám všem za příspěvky. Takže tím je u konce naše debata na toto téma, které je poměrně obtížné. Jedná se o posouzení rozpočtu Evropské unie pro nadcházející finanční rok 2019. Já jsem chtěl poznamenat, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, k tomuto stanovisku a k k tomuto návrhu všeobecného rozpočtu je 19. červenec 17 hodin. Takže to je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže tím bychom měli toto vyřešeno, pokud se nikdo nehlásí. Výborně, takže můžeme přestoupit k dalšímu eh, bodu našeho pořadu jednání. Mně osobně na tom záleží a já jsem zpravodajem pro vízový kodex a humanitární víza za výbor Libe. O co se jedná? Dovolte, abych vám připomněl následující. My jsme se o tom již mnohokrát bavili, takže není potřeba to nějak rozvádět. Za prvé bych rád uvedl, že vízová politika je klíčovým prvkem šengenského prostoru. Jednáme zde o dvou věcech. Jednak je to vlastní vízový kodex. Je to iniciativa ze, ze strany komise, která sahá do období před čtyřmi lety na, začát, na začátku tohoto mandátu. Ta jednání začínala a končila. Nicméně je tady ještě další věc a je to naše zpráva z vlastní iniciativy, kterou si vyžádal tento výbor Libe. Je to zpráva o humanitárních vízech. Je to citlivá záležitost, citlivý požadavek, který se objevuje opětovně. Evropský parlament eh, usiluje o to, aby zde eh, byla vytvořena taková právní základna, která by umožnila snížit počet eh, mrtvých ve středozemí a aby napomohla vyřešit uprchlickou krizi je eh, potřeba, aby tady byla společná pravidla pro víza a pro ochranu externích hranic. V roce 2008 eh, byl eh, přijat vízový kodex, který upravoval podmínky a postupy pro vydávání šengenských víz. Ovšem tento vízový kodex nebyl zrevidován návrh komise z roku 2014, pro který já jsem zpravodaj, byl stažen komisí, jak jsem řekl. Tento výbor konstruktivně a konzistentně pracuje na tomto návrhu. A litujeme, že zatím nebylo dosaženo žádného pokroku. Je tady vůle ke kompromisu ze strany Evropského parlamentu, ale rada jej nadbala. Nyní posuzujeme tento vízový kodex na výboru Libe. Budeme projednávat také zprávu z vlastní iniciativy, kterou vypracovává parlament. A jsme nuceni čelit eh, neochotě rady dobrat se kompromisu. Budeme muset hledat alternativní řešení, Eh, této krizové situace, kdy dochází ke ztrátám na životech ve Středomoří a musíme podniknout cokoliv je možné, abychom, eh, abychom pomohli eh, lidem, kteří v zoufalství se snaží dosáhnout břehu Evropské unie, dosáhnout externí hranice, vnější hranice Evropské unie. Pokud jde o rozšíření vízového kodexu, tak zde nás čeká slyšení. Já vystoupím jakožto zpravodaj, jako první. Krátce vás uvedu do problematiky a poté nás čekají vystoupení zástupců evropských institucí, rady a komise. Za radu to bude pan Lux, který má na starosti eh, činnost pracovní skupiny pro víza za rakouského předsednictví. Vítám vás seznámí nás se s eh, aktuální situací práce na radě a poté si vyslechneme příspěvek paní Jolandy Galego Casilda Grau, která je šéfkou oddělení pro vízovou politiku a bezpečnost dokumentů v Evropské komisi. A poté budou moci vystoupit také další. Dovolte, abych vás uvedl do problematiky. Pokusím se učinit to nejstručnějším možným způsobem. Za poslední eh, čtyři roky se odvedlo hodně práce a dovolte, abych ji teď schrnul. Za prvé, musím vyjádřit politování nad tím, že během těchto čtyř let se nám nepodařilo dosáhnout našich cílů. A nyní nadešel čas, abychom to jasně pojmenovali. Nejenom litujeme tohoto neúspěchu, ale chceme také vyjádřit um, silné obavy nad vývojem událostí, nad tím vývojem, který um, si, který zabral hodně času a to bez výsledku. O co tady jde? Komise eh, přišla s iniciativou, která měla usnadnit eh, ehm, vydávání i víz, aby celý proces byl snadnější, levnější, aby bylo možné vydávat víza pro žadatele, kteří mají legitimní úmysly, ale bohužel eh, výsledek se nedostavil. Veškeré tyto úvahy, které se týkaly usnadnění vízového procesu, byly odsunuty stranou. Akcentovala se otázka bezpečnosti, která vlastně úplně zastřela tu původní myšlenku usnadnit vydávání víz pro legitimní žadatele, kteří uh, usilují o vstup do Evropské unie um, za účelem uh, provozování obchodu ale vydávání víz pro tyto lidi se některak neusnadnilo. Stále se akcentovala otázka bezpečnosti, pořád bezpečnost, bezpečnost. To se vneslo jako červenáni všemi těmi jednáními. A je velice mm, smutné, že se nám nepodařilo dosáhnout toho původního cíle, kterým bylo usnadnit vydávání víz pro legitimní žadatele. Eh, většina eh, tohoto návrhu se týkala praktických věcí. Členské státy, které mají kompetenci eh, pro vydávání víz, všechny tyto technické prvky jsou nadále důležité proto, aby bylo možné zvážit, zvažovat vydávání víz pro žadatele, kteří chtějí s legitimním, s legitimním záměrem vstoupit na půdu EU. Je to důležité pro řadu odvětví, pro cestovní agentury, pro nejrůznější obory, nejrůznější průmyslová odvětví. A platí to pro řadu evropských regionů. Třeba můj který opravdu závisí na cestovním ruchu. Hovořím konkrétně o Kanárských ostrovech. Takže ta myšlenka usnadnit tento proces byla úplně eh, odsunuta stranou, s tím tedy, že se akcentovaly otázky bezpečnosti a potřeba potírat mi- nelegální migraci. Během těch diskusí, které jsme vedli, eh, se objevila řada úvah týkajících se Eh, migrace, bezpečnosti, boje proti terorismu, interoperability. Ale zastíralo to ten původní záměr. Tady se uh, míchaly dvě věci. Uh, ten proces vydávání víz a prevence migrace, ale prevence migrace přece nesouvis, není to tež, co prevence terorismu. Takže toto jsem musel říct. Ta myšlenka tady zůstává. Jde o to, aby se tady ta vízová politika změnila. Jsou tady hospodářské aspekty, které souvisí s migrací. Je tady řada obav panujících na, na straně členských států. Komise uznává, že vízový kodex nebyl určen k tomu, aby se usnadnilo vydávání víz pro státní příslušníky třetích zemí. Samozřejmě ten problém migrace zde je a je potřeba se mu za současné politické situace intenzivně věnovat. Neexistují žádné pádné důkazy o tom, jak by mohla vízová politika skutečně ovlivnit eh, lepší spolupráci s třetími zeměmi či zeměmi, kam se navracejí uprchlíci? Pak je tady také ten problém, že je potřeba eh, vydat eh, lepší pokyny pro usnadnění celého procesu vydávání víz. Pokud jde o další kroky, tak jsme nadále odhodlání eh, vyvíjet úsilí k tomu, aby se ještě do konce tohoto mandátu věc vyřešila. Myslím si, že to je možné. Zde se obracím na zástupce rakouského předsednictví, protože, jak jsem řekl včera rakouskému ministrovi spravedlnosti, toto je poslední rotační předsednictví, které Eh, vlastně eh, bude plně funkční během našeho mandátu. Během prvního semestru 2019 eh, to předsednictví se na jedné straně soustředí na víceletý finanční rámec a za druhé nebude to kompletní semestr z hlediska legislativy protože to bude eh, vlastně stejné období, kdy se v květnu příštího roku skuteční volby do Evropského parlamentu a eh, všichni europoslanci a europoslankyně eh, budou činí ve svých volebních okrscích a soustředí se na ten volební rozměr své práce. Nicméně bude to tak jako tak eh, užitečný čas, eh, který budeme moci využít eh, k vytváření a přijímání legislativy, protože samozřejmě my jsme zákonodárným orgánem. Takže bych rád připomněl rakouskému předsednictví, že ještě má šanci zde s věcmi pohnout. My jsme ochotni ke kompromisu, abychom u tohoto právního aktu učinili vše, nezbytné proto, aby se, abychom se dostali z toho eh, dlouhého čtyřletého eh, období, kdy jsme nemohli zaznamenat žádné výsledky. Takže tolik úvodem k tematice vízového kódu a jakožto první eh, dostane slovo zástupce rakouského předsednictví, předseda pracovní skupiny pro víza, pan Karl August Lux. Prosím, máte slovo. Vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, já, respektive my, jak řekl pan zpravodaj, se již nějakou dobu věnujeme tomuto tématu. Je na stole už nějakou dobu. Mohu vás ujistit, že rakouské předsednictví se dalo za cíl intenzivně pracovat na tematice vízového kodexu během svého předsednictví. Eh, ten časový rámec není až tak velký. A krátce po skončení našeho předsednictví by měla být práce ukončena. 14. března tohoto roku vydala Evropská komise nový návrh. Tento návrh jsme již eh, měli možnost projednat na, hradě, na radě. byli jsme schopni dohodnout se na společné pozici. A mám tady silný mandát pro vedení rozhovoru s vámi. Tento mandát se velice úzce soustředuje na návrh Evropské komise, eh, který považujeme za vyvážený. A jeho cílem je jednak eh, zachovat, eh, eh, respektive vytvořit kontinent, kde budou přítomni i občané třetích států aby se mohli také cestovat. Jak jste řekl, pane zpravodaji, velice správně, eh, jedná se samozřejmě o cestovní ruch, na kterém velice silně závisí i ekonomika mé země. Stejně jako řada ostatních členských států, Eh, s velkým zájmem eh, chceme podporovat cestovní ruch, ovšem eh, chceme umožňovat vstup na území EU i lidem, kteří sem nejezdí jako turisté. Ovšem simultánně je potřeba zachovat úroveň bezpečnosti občanů. Jaká opatření předpokládá tento návrh? Patří sem to, že by v budoucnosti bylo možné snadněji vydávat vícenásobná víza. Chceme cestujícím dát šanci, aby, eh, když již v minulosti měli vízum, aby mohli automaticky eh, dostat eh, vízum s další platností až pěti let. V tom spatřujeme velice důležitý nástroj pro podporu obchodních vztahů, ale také cestovního ruchu. Dalším usnadněním by mělo být eh, podávání žádostí v elektronické podobě, a to v rámci digitalizace eh, vízové zprávy. Žadatelé budou moci v budoucnosti eh, podávat své žádosti elektronickým způsobem a to bez eh, potřeby eh, cestovat na zastupitelské úřady. To znamená, že i žadatelé, kteří eh, bydlí v odlehlých oblastech, budou moci velice snadno žádost podat. Další věc je zvýšení vízového poplatku. V roce 2006 byl tento poplatek stanoven A nyní se eh, navrhuje zvýšit tento poplatek ze 60 na 80 euro. Toto zvýšení samozřejmě um, spolkla inflace, to znamená, že uh, jsme na stejné úrovni jako v roce 2006. Je pro nás ale důležité, abychom um, ty příjmy uh, za vydávání víz uh, byly, bylo možné využít pro nábor pracovníků a chceme zajistit, aby celý procent, proces byl velice snadný a uživatelsky přívětivý. Uh, toto všechno se odhrává v době, kdy eh, jsou vlády nuceny ke škrtům. Celá ta věc může vést také k lepším výsledkům při potírání korupce a při zlepšení zprávy eh, a řízení. To není nic nového. Již řadu let máme Eh, vyjednánu dohodu o usnadnění vízového styku s třetími státy. A tato dohoda souvisí eh, také s ochotou eh, třetích států zpětně přijímat osoby. Je vlastně potřeba nyní realizovat to, co bylo už dojednáno s řadou eh, třetích zemí. Důkazem toho, že toto funguje, eh, je Bangladeš, kde byly ohromné problémy se zpětným přijímáním státních příslušníků Bangladeše v rámci takzvané o Coreper Toolboxu bylo možné dosáhnout eh, dohody, eh, která vlastně vycházela z toho, že eh, tady bylo usnadněno to zpětné přejímání osob a zároveň usnadněn vízový styk. Probíhá to ovšem v určitých stupních. Především ti, kteří způsobili tuto obtížnou situaci, jsou zahrnuti do, toho, do tohoto řešení. Také se počítá, jak jsem řekl, se zvýšením vízových poplatků a usnadnění, která přinese nový vízový kodex. Platí pro příslušníky třetích zemí, eh, kteří ale eh, nebudou automaticky moci počítat s tím, že by jejich víza byla snadně vydávána. Jak jsem řekl, my tady prosazujeme nástroj, eh, který se již eh, osvědčil a příkladem je Bangladeš. Je to taková vízová páka. A osvědčila se. Dalším bodem je s, to, že se do budoucna počítá s tím, že by se minimálně jednou za rok eh, dělali namátkové kontroly u poskytovatelů služeb, u externích poskytovatelů služeb, tak, aby se zamezilo zneužívání eh, celého toho mechanismu vydávání výst a podávání žádostí. Další důležitou věcí je eh, zastoupení. Schengenský prostor tady můžeme eh, označit za eh, úspěšný příběh. Uvedu jako příklad Rakousko. Rakousko má od již několik desítek let vízová oddělení na, ve všech zemích světa. a je jich asi 350 po celém světě. Je to taková síť, která byla vytvořena a do budoucna chceme tuto síť eh, konzulárních oddělení a konzulárních eh, míst rozšířit. Chceme, aby ta síť byla hustší. Problém bude, pokud eh, by to bylo povinné. Dobrým eh, příkladem je Fidži, kde eh, vlastně byl problém s tím, že eh, tam bylo to zastoupení státu koncentrováno a pokud by konzulát jednoho státu zavřel, tak by to pro ty příslušníky třetích států bylo ještě obtížnější než předtím. Malé státy eh, musí počítat s tím, že bude potřeba eh, eh, deslokovat personál a, a poskytnout prostředky na činnost těchto, těchto konzulárních míst. podle jsem Fidži, ale jsou i další Jak už jsem řekl, obecně platí, že návrh komise je velice vyvážený a obecně lze také konstatovat, že rada eh, s ním ve velké míře souhlasí. Samozřejmě eh, jsou různá stanoviska členských států, ale na pracovní skupině eh, jsme zaregistrovali obecnou vůli brzy tento návrh podpořit a jsme také ochotni ke kompromisu. Jsme motivováni k tomu, abychom vedli meziinstitucionální jednání jak s komisí, tak parlamentem a dokončili je ještě během svého předsednictví. Ale bude to samozřejmě záviset na participaci, participaci všech, tedy Evropského parlamentu, ale i komise a rady. Myslím si, že můžeme eh, se spolehnout na dobrou konstruktivní spolupráci s, s vámi. Eh, tímto bych rád eh, skončil. Děkuji za spolupráci a budu se těšit na další, další spolupráce s vámi. Děkuji, pane Luxi. I my se těšíme na tato meziinstitucionální vyjednávání, abychom ty věci trochu posunuli opět o krůček dál a abychom Eh, zajistili přijetí tohoto právního aktu. Nyní paní Jolanda za komisi. Uh, Děkuji, že jste pozvali komise na toto slyšení. Jak už zasnělo, je zde návrh komise, který se snaží zlepšit eh, operativní aspekty eh, řízení o vydávání víz. Tento návrh obsahuje několik užitečných prvků k návrhu z roku 2014. Snažíme se zjednodušit celé řízení, což si myslím, že je velice důležité. Potřebujeme, eh, aby řízení bylo flexibilnější a jednodušší. Máme zde několik příkladů zjednodušení a zprůchodnění celého systému řízení. Komise navrhuje, aby bylo možné žádat o výzum dále dopředu, aby si mohli cestující plánovat cestu delší dobu 6 měsíců proti třem měsícům a devět měsíců v případě pracovních cest. Rovněž by žadatelé měli mít možnost dostat rozhodnutí o žádosti o výzum v kratší době. My navrhujeme, aby bylo vydáno toto rozhodnutí maximálně za 10 dní, kde by měla být možnost prodloužení lhuty v individuálních případech tam, kde je třeba vyhodnotit situaci a celou žádost. To už zaznělo. Byly doplněny další prvky ve srovnání s původním návrhem. Jsou tři, Jednak na, je zde návrh zví, na zvýšení poplatku, aby konzuláty jednotlivých států měly více finančních prostředků k řízení a vyřizování žádostí. A také voláme po harmonizovaných pravidlech k, k v, vícenásobným výzům s delší platností. Chceme využít i možnosti eh, sehrání zásadnější role v migrační politice. Eh, to je také součást celé vízové politiky. Chceme do vízového kodexu tedy zapracovat transparentnější pravidla. Co se týče finančních prostředků, tak se navrhuje navýšení poplatku, který, jak už zaznělo, zůstal stejný. Od roku 2006 eh, my navrhujeme 80 euro, což je eh, mírný nárůst a tyto prostředky, doplňkové prostředky by členské státy měly mít, eh, měly dát, eh, měly dát členským státům možnost eh, vyřizovat tyto žádosti efektivněji. Musím říct, že u většiny cestujících je poplatek za výzum jenom malou složkou celkového rozpočtu na cestu a tudíž by nemělo nikoho odradit, že došlo ke navýšení poplatku. Zároveň je zde dáno, že Cestující by měli mít možnost dostat výzum i na pět let, vícenásobné výzum. A v návaznosti na eh, řádné užívání víz by mohlo dojít k určitým úsporám, úsporám na straně konzulátu i na straně cestujících. A my, bych, my se domníváme, že ta delší platnost by vlastně určitým způsobem vykompenzovala navýšení poplatku. Rovněž také chceme podpořit eh, spontánní eh, cesty i ty vícenásobné cesty. Návrh také usiluje o další věc, eh, a to, aby naše společná vízová politika podpořila spolupráce s třetími státy, pokud jde o readmisi nezákonných migrantů. Na úrovni Evropské rady bylo potom to právě voláno, aby se vizová politika využívala efektivněji v zájmu posílení spolupráce s třetími státy, zvláště v oblasti ostré hranic. My chceme využít vízovou politiku pro tento účel, což je jedna z možných hybných pák zprůchodnění celého procesu. V tomto kontextu komise rovněž také navrhuje striktnější podmínky u partnerských zemí, které nespolupracují. Správně zpřísnění podmínek a podle stávající legislativy chceme vyhodnotit situaci případ od případu, uplatňovat objektivní kritéria. Domníváme se, že tento nový přístup by neměl nějak ovlivnit eh, motivaci cestujících. Komise se snaží o e- efektivnější a bezpečnější zpracovávání šengenských víz a pokud jde o ekonomický rozměr, tak komise navrhuje možnost zkrátit lhuty a zjednodušit eh, celý systém s těmito změnami přichází i bezpečnější prostředí pro Evropskou unii a je také důležité, aby Evropská unie byla vnímána jako bezpečná turistická destinace pro cestující. My se těšíme na další debaty s parlamentem, s radou a doufáme, že se brzy podaří přijmout celý návrh. Rovněž také se domníváme, že by bylo dobré, aby tento návrh byl přijat za stávajícího funkčního období a my se o to maximálně zasadíme. Děkuji. Děkuji, paní Gajeva. Děkuji vám za sdělení komise. Máme zde několik zúčastněných subjektů, které se přihlásili o slovo, které zajímá toto téma. Oni, oni zde, zde s námi zasedají, takže dostanou slovo paní Mačedo jako první. Marta Mačedo, manažerka Public Affairs, Hotrek, hotely, restaurace a kavárny v Evropě. Je to organizace, která patří pod takzvanou síť NET, síť evropských soukromoprávních turistických organizací. Děkuji. Dobré odpoledne, vážení poslanci, vážení kolegové. Děkuji, že jste pozvali naše organizaci, naše síťnet na dnešní slyšení. Já zde vystupuji za jednu z evropských asociací NET. My združujeme osm základních asociací představujících turismus. Turist, eh, je to 27 milionů pracovních příležitostí v celé Evropě, cestovní ruch. Je to jedna z největších socioekonomických činností v Evropské unii, nebo možná největší. Je ovšem pravda, že Evropa ztrácí podíl na trhu a předpokládá se, že tento podíl na trhu bude dále ještě klesat. V roce 2015 a 2016 mezinárodní příjezdy byly zasaženy turistickými útoky. V posledním roce jsme zaznamenali určitou určitou určitou určité oživení v výše 8%. Máme za to, že kodex by se měl upravit, abychom podpořili růst a přilákali turisty. Návrh v roce 2014 představil jednotlivé kontexty jednotlivých let prostředí, které panovalo v jednotlivých letech. Musíme pamatovat i na dopadovou studii z roku 2014, kde se říká, že výhody eh, jednoduchého řízení by mohlo vytvořit 1,3 milionu dalších pracovních příležitostí. A co je tedy naší výzvou? Je to udržet eh, tento předpoklad a zachovat bezpečnost. Výsledek veřejné konzultace k vízovému kodexu ukázal, že velká část respondentů eh, tvrdila, že je odrazuje složitost eh, systému a žádání o šengenské víza. Takže proto potřebujeme systém, který je dosažitelný, který si mohou cestující dovolit a který je zároveň dostatečně bezpečný z hlediska ostrahy hranic. Vítáme skutečnost, že Evropská unie předložila rychle po vypracování a stažení návrhu návrh nový a jsme rádi, že administrativní zátěž byla eliminována. Už jsme si vyslechli některé příklady, pro nás je to také velice důležité, že rozhodnutí přijde do 10 dnů, ne do 15 dnů, lidé si mohou plánovat cesty 6 měsíců dopředu, ne 3 měsíce dopředu, to je velmi důležité. A toto memorandum upřesňuje, že jsou zde další možnosti, které pro žádosti vydání víza, kromě konzulátu a článek 1,6 by měl něco podobného také konstatovat. My jsme rádi za to, že je možné rovněž žádat o výzum na vnějších hranicích, což ovšem opět musí být učiněno v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními. Máme zde však i několik obav, zvláště pokud jde o vícenásobná, vícečetná víza. Samozřejmě, že my bychom rádi si vyslechli, mm, co k tomu říká MVIS. Jsou zde však určité potíže. Cestující je často nechápou. Pro nás platí, že omezený počet cestujících by zřejmě spadal pod kritérium dokonce číslo jedna, takže my navrhujeme, aby MVS eh, se používalo i u cestujících, kteří využili výzum eh, jednou za dva roky. Pokud jde o podklady, které třeba předložit, tak obecně se domníváme, že by zde mělo dojít k určité harmonizace podkladů předkládaných žádostí o vízum. Máme zde však určité jasné stanovisko týkající se ehm, potvrzení o ubytování u hotelu. Se stane, že dojde ke zrušení rezervace nebo někdo se nedostaví nebo použije cizí kreditní kartu pro pro pořadatele cest je to velice komplikované, protože potom nemohou udělat skupinovou rezervaci a nemohou ani žádat e, o víza skupinově. Výzum není uděleno, pokud neexistuje hotelová rezervace a proto navrhujeme flexibilitu v tomto konkrétním případě. Myslíme si, že by zde mělo být podloženo buď ubytování nebo dostatek eh, prostředků anebo potvrzení mm, cestovní kanceláře ohledně eh, příslušných opatření, to podle článku 14.1b nebo přílohy 2 tři A pokud jde o náklady, tak i my máme určité pochybnosti týkající se navýšení poplatku za vydání víza, zvláště u nezletilých eh, mladších 12 let, zvláště v případech, kdy přijíždí celá rodina, tak náklady jsou trochu vyšší. My známe názor členských států, ten jsme se samozřejmě vyslechli, ale je zde řečeno, že třeba pokryt administrativní náklady, režijní náklady. Navíc ten poplatek se dlouho neměnil. Je to však krátkozraké, protože hospodářská činnost třetí států představuje 2%, 2% HDP, takže vlády by to měly vnímat jako investice. Co nás však znepokojuje opravdu moc, je to, jak vypadají náklady spočívající eh, v řízení, podklady, na, cesta na konzulát, potvrzení o zdravotním stavu, biometrické údaje. To vidíme jako velmi zatěžující pro turisty. A samozřejmě to nemluvím ani o tom, že někdy se člověk musí vzít volno na to, aby vše vyřídil. A náš návrh k tomu to tady spočívá v tom, že buď nedojde k žádnému navýšení poplatku za vydání víza, anebo dojde k navýšení poplatku, ale pak dojde k souběžnému snížení jiných eh, nákladů, jako třeba zajištění spolupráce mezi konzuláty, aby nebylo třeba žádat o výzum na jiném konzulátě. E, tato spolupráce už je do jisté míry nastavena, ale bylo by ještě dobré, kdyby se podařilo ji ještě posílit. To by určitě cestující v případě potřeby uvítali. Pak bychom rádi, aby e, byly žádosti o výzum plně digitalizovány a vydání Eh, samotné eh, eh, samolepky do pasu s vízem by mělo být samozřejmě jediná věc, která se řeší na papíře. Na tom se již pracuje, VIS a ETS by měly v tomto směru fungovat paralelně a vnější poskytovatele služeb by mohli nadále poskytovat pomoc cestujícím, to ano, ale nemělo by to být důvod pro to, aby členské státy nebyly ve třetí státech dostatečně zastoupeny, pokud tam působí cestovní eh, kancelář. Jinak by to těžlo mohlo odvést k tomu, že cestující by byli odrazeni od cestující, cestování do, eh, do šengenského prostoru. Děkuji. Děkuji. Ano, i cestovní ruch má legitimní očekávání, že usnadníme Eh, a eh, mm, vyřešíme to těžkopádné řízení, které je třeba projít, když člověk chce výzum eh, z jakéhokoliv důvodu, aby ten pobyt byl legitimní. A teď si vyslechneme takzvané externí providery. Máme zde pana Chris Dixe, který je vedoucím Eh, rozvoje biznesu VFS Global. On nám vysvětlí, o co tady jde. Pane Dixi, máte slovo. Děkuji, pane zpravodaj. Já bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, že požádali VFS Global, aby se zúčastnilo slyšení a prezentovalo názor eh, poskytovatelů služeb. VFS, VFS Global je eh, součást Swiss Colony Group, kterou vlastní EQT švédská firma. A takže náš eh, generální ředitel Zubin Karkaria rozvinul tuto koncepci outsourcingu víz víš eh, v roce 2001. Od té doby se naše služby změnily. Máme 59 hm, klientů vlád, tedy ve 139 zemích a jde asi o 2630 e, center pro podávání žádosti o víza a nyní zpracováváme více než 170 milionů žádostí o víza. Máme velký podíl na trhu, ale nejsme monopolem. E, je to velice mm, konkurence, e, konkurenční biznis, kde máme řadu aktivních firm a mm, to nás vede k tomu, že zlepšujeme naše služby jak pro vlády, tak pro žadatele o víza. A tento vývoj jenom vítáme. Outsourcing vízové mm, víz, to je někdy obestřeno takovým nedorozuměním. Vysvětlím, o co jde v tomto konceptu. To bude první bod. A poté projdu, eh, mm, eh, mm, jaké přínosy eh, tento outsourcing má a nakonec závěrem za třetí přednesu takové návrhy, jak by bylo možné vylepšit hm, právní předpisy právě pro outsourcing víz, aby se zlepšily eh, služby žadatelům. To bude poslední bod. Za prvé velice rychle připomenu, o co jde v tomto outsourcingu, abych rozptýl nějaké desinformace. Eh, outsourcing neznamená, hm, že soukromá firma rozhoduje o vízech. Ne. Eh, kompetence vydávat víza, to zůstává na konzulárních úřadech a ty externí poskytovalé služeb nemohou žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí o udělení víza. Role hm, poskytovatelů služeb je pouze administrativní, jako například schromáždit žádosti, zorganizovat eh, ten obsah, vyslat eh, je na konzulát a poté, co konzulát přeskoumá ty žádosti a rozhodne, tak zorganizujeme sběr pasů a e, jejich vrácení žadatelům. A tato centra e, jsou pod monitoringem, pod kontrolou vlád a dokonce my chceme intenzivně tyto kontroly. Náš biznis se opírá o důvěryhodnost. Vítáme eh, hospodářskou soutěž, ale nechceme, aby se do toho dostali podniky, které by podkopaly důvěru, kterou jsme budovali léta. A proto vítáme to, že Evropská unie chce zavést ještě striktnější minimální normy. A nyní můj druhý bod. Outsourcing skutečně to je řešení pro státy, respektive vlády, které se snaží zlepšit tu, kvalitu této služby. A to bych chtěl zdůraznit, protože to prostředí nyní je velice náročné. Vy to víte jako já. Globální počet eh, eh, eh, roste, znamená to větší nároky na prostory, otázka bezpečnosti, jsou to velké limitace, které znamenají nové náklady. A mm, zároveň vlády mají mm, větší a větší problémy s rozpočty. Takže díky outsourcingu v podstatě lze, abychom tuto službu eh, adaptovali poptávce eh, mm, eh, mm, s tím, že tito žadatelé platí poplatky a více žadatelů znamená větší zdroje, které potom lze investovat do kvality služby. My i jsme schopni adaptovat velikost našich center a počet zaměstnanců, abychom mohli tak reagovat na počet žadatelů. A i můžeme se uspůsobit fluktuaci té poptávky, to znamená třeba, když existují sezónní nárůst žádostí a zkušenosti nám ukázaly, že mm, v podstatě eh, konzulární úřady nejsou schopny se chovat takto flexibilně, pokud je o počet zaměstnanců. My jsme adaptovatelní, což znamená, že se eliminují ty dlouhé fronty, které často člověk vidí před konzuláty, často začnou již v noci tam stát frontu a to, to v podstatě mm, často je důvodem takového třeba vydírání a mm, často mm, se toho zhostí té služby různé osoby pochybné a prakticky v podstatě e, dostat se až k okénku, tak často znamenalo zaplatit za své místo v té frontě. A outsourcing znamená, že veřejnost e, může podávat žádosti v lepších podmínkách a vyhýbat se dlouhým fontrách front, v dlouhým frontám. E, konzuláty nemusí tak plnit tu administrativu, která je velice rutinní, to znamená, že mohou e, více času věnovat právě e, tím, že budou rozhodovat o těch žádostech a tím se sníží čekací lhuty. Díky outsourcingu ten žadatel ví, když přijde do toho centra, že, dejme tomu, třeba do hodiny celý ten proces proběhne. Když já jsem byl odpovědný v Indii mm, za mm, vysovou činnost britské vlády v roce 2000, tak jsme pracovali tvrdě na tom, abychom v podstatě mm, e, e, snížili tady ty e, hůty a abychom e, snížili i náklady pro ty žadatele, kteří často museli cestovat třeba daleko, museli tam trávit celou noc, e, často tam čekali s dětmi a podobně. Takže outsourcing univerzálně znamená zlepšení a nyní nabízíme služby i různým e, turistickým nabízíme i turistické služby a v podstatě teď víza jsou více dostupná pro žadatele a ten proces není tak náročný a mm, poptávka po vízech roste e, právě po té doby, co, e, především od té doby, co se zavedl outsourcing. A nyní poslední bod. Abychom nadále zlepšovali a rozšířovali služby e, pro žadatele, tak tito externí poskytovatelé potřebují mít flexibilní právní rámec a zároveň velice striktní normy pro zlepšování kvality služeb. Evropský právní rámec, který by reguloval outsourcing, je užitečný pro všechny. Chrání žadatele o víza, vlády a eh, externího poskytovatele z této služby tím, že dává právní jistotu pro tuto činnost. A tyto ale eh, předpisy musí být dostatečně flexibilní, aby se adaptovaly novým potřebám, novým technologiím. Členské státy Schengenu by měly využívat tyto nové změny na propagaci turistiky, eh, biznesu, ekonomického růstu, aby mohly využít veškerý potenciál outsourcingu. Vizový kodex byl přijat Mm, v podstatě v době, kdy začaly tyto, mm, začínaly teprve ty snahy outsourcovat tuto službu. Od té doby mm, vlády a poskytovatelé služeb se stali partnery, naučili se spolupracovat a hledat řešení, aby vyřešili výzvy tohoto, této problematiky. BFS Global e, vítá návrhy Evropské komise, nicméně také si myslíme, že ještě lze co zlepšit v tomto návrhu, tak aby externí poskytovatelé eh, mohli poskytovat eh, žadatelům ještě lepší služby. Například eh, mm, změna, jak usnadnit otevírání satelitních center v době, kde Schengen, v místech, kde šengenské státy nemají zastoupení. Tyto, tato satelitní centra budou znamenat skutečné zlepšení ve službách žadatelům ale ten, tento proces znamená vysoké náklady a je zde relativně nízký počet žadatelů, takže je to problém vůbec najmout si eh, ty kanceláře, zaměstnance a podobně. My tedy chceme, aby eh, v podstatě to zahrnovalo města, kde neexistují žádné konzuláty, nejenom země, ale i města, kde nejsou konzuláty, tak abychom tuto službu dostali blíže občanům tady vzniká širší problém omezení poplatků. Eh, eh, Zde se nespecifikuje, zda ten limit zahrnuje také daň, eh, prodejní daň nebo ne. My bychom vítal, uvítali, aby v podstatě to byla částka před zdaněním nebo před uvalením jakýkoliv daní, abychom potom nebyli ovlivňováni tou uvalenou místní daní. Zde v podstatě nikdy ale poplatky nebyl problém. Žadatelé rádi zaplatí za dobrou efektivní službu. Schengenská víza umožňují vstup do 26 zemí a náklady jsou relativně nízké ve srovnání s vízy eh, jiných zemí kam také jezdí hodně turistů. Opět opakuji, co je velice důležité pro vlády i pro žadatele, kvalita této služby, kterou poskytují externí poskytovatele služeb. Vítáme monitoring ze strany šengenských států, Eh, normy eh, podle eh, přílohy 10 vizového kodexu a dokonce i vítáme striktnější standard pro náš typ podnikání tak, aby to byly skutečné služby bez nějakých skrytých nákladů. BFS Global je velice rád, že parlament je připraven respektovat tyto naše požadavky. A teď bych vás chtěl ujistit, že VFS Global je si vědomá že rozvoj outsourcingu závisí na kvalitě služby, kterou poskytujeme jak vládám, tak i žadatelům. VFS Global dělá maximum, aby dále zlepšilo eh, úroveň služeb tím, že neustále investuje do inovací a zajišťuje, že skutečně eh, my eh, budeme eh, pracovat dnes na požadavcích vlád a žadatelů a že zítra je dostanou k dispozici. Děkuji za pozornost. Děkuji úplně přesně na čas, děkuji za příspěvek a nyní přejdeme eh, k dalšímu řečníkovi, což Tim Springet, který zastupuje vlast, asociaci vlastníků lodí. Máte slovo. Děkuji velice, pane zpravodaji. Jsem velice rád, že mohu vystoupit na tomto slyšení. Jsem eh, předsedou eh, výboru pro sociální záležitosti Evropské eh, asociace vlastníků lodí, která se zabývá záležitostmi posádek lodí. Na základě dohody s našimi sociálními partnery kterými je Evropská federace eh, pracovníků v dopravě, která zastupuje evropské námořníky. Zde tedy představuje společný pohled našich sociálních partnerů. Tyto dvě organizace společnosti, eh, společně s Mezinárodní eh, komorou pro přepravu a Mezinárodní federací pracovníků v dopravě, která zastupuje zájmy vlastníků lodí a námořníků na globální úrovni, jsme připravili společný dokument již před eh, zveřejněním eh, návrhu 14. března. Asi 90 eh, světového viditelného obchodu se realizuje na obchodních lodích a náklady jsou vykládány v přístavech, přičemž přístavy v Evropské unii patří mezi ty nejrušnější. Prudí mi z, lodě, z lodí a na lodě tisíce námořníků, kteří eh, si tady, kteří eh, tráví svoji dovolenou, zaslouženou dovolenou na souši. Je tady jasný vztah mezi pohybem námořníků a usnadněním světového obchodu. Pokud jde o bezpečnost a nelegální migraci, tak rizikový profil námořníků je mimořádně nízký. Většina námořníků je zaměstnána v rámci takzvaných trampových eh, obchodů. To znamená, že mají naprosto neprovedelný harmonogram a velice, eh, mají velice eh, krátkou ehm, dobu na to, aby se dostavili do přístavu, čili ehm, ty jejich objednávky přicházejí v, krátce před nasazením námořníci z třetích zemí eh, se setkali, se mnohdy setkávali s problémem um, dostat se do šengenského prostoru s vízem, protože ta pravidla se vykládají nejrůznějším způsobem. Eh, návrh revidovat vízový kodex představuje velice dobrou příležitost uznat eh, tu zvláštní, ten zvláštní charakter zaměstnání na moři. A proto vítáme za, za členění definice námořníka v článku 2 odstavci 12. Tím by se mělo tedy zajistit, aby e, se dostalo na všechny. Vítáme také návrh v článku 9 rozšířit e, období žádosti pro námořníky na 9 měsíců před e, datem Eh, než potřebují výzum. A zároveň se uznají specifické pracovní podmínky námořníků. Dále vítáme navrhované, navrhovanou úpravu článku 23, která sníží no zkrátí období pro zpracování žádostí z 15 na 10 dní. To bude ku prospěchu námořníků, protože oni budou mm, moci eh, velice rychle reagovat na požadavek cestovat do Schengenu. Hlavním eh, problémem námořníků je disponibilita eh, víz pro eh, více vstupů. Víza pro jediný vstup ehm, stěžují námořníkům vystoupit z lodě v šengenském prostoru. Úvodní strovní 9 uznává, že, více, že víza pro více vstupů jsou v zájmu jak častých a pravidelných cestujících, tak konzulátů členských států. E, podle stávajících pravidel vízového kódu z roku 2009 tato e, vícenásobná víza by měla být vydávána námořníkům, ale v návrhu komise v článku 24 Eh, se opět omezují práva námořníků v této věci a to nám působí velké obavy. Konkrétně se jedná o článek 24 odstavec 2a, kde je zaveden tzv. kaskádový systém, podle kterého se uznává um, tedy Eh, právo nebo nárok na eh, výzum pro více vstupů. Požadavek eh, získat takováto víza na dvouleté období bude pro mnoho námořníků naprosto nesplnitelný. Námořník, který je na moři 8 měsíců a potom stráví 4 měsíce cestou nebo dovolenou ještě před dalším, další zakázkou, Eh, bude mít možnost získat a využívat pouze dvě víza během dvouletého období. Eh, nyní se ta kaskáda změnila tak, že tady budou dvě víza během dvou let. Jak navrhuje článek 24, odstavec 2c, eh, víza pro více vstupů lze vydávat osobám, které jsem zmínil. Je tady konkrétní odkaz na, byl tady odstraněn konkrétní odkaz na námořníky. Ovšem nebylo to některak odůvodněno, proč tady mají být omezena tato práva námořníků. Chceme, aby slůvko šel bylo nahrazeno výrazem may. Najdeme jej v odstavci 2 chce, aby se tam tedy objevilo opět to slůvko shell, protože bylo narozeno eh, výrazem may. Také si přejeme, aby odkaz na námořníky se tady opět eh, objevil. Je to pouze logické, aby se to v tomto článku takto stanovilo. Eh, mandatorní víza pro více vstupů pro zámořníky budou mít za následek lepší předpovědělnost a sníží potřebu, aby si námořníci žádali o víza na šengenských hranicích. Členské státy vydávají víza na hranicích ve velice omezeném mm, počtu. Výsledkem je, že námořníci nemusí mít možnost eh, dostat se na loď nebo z ní vystoupit a tím vlastně jim bude omezena možnost brát si krátkou dovolenou. A je to také velice nepříjemné pro jejich zaměstnavatele. Je velice důležité, aby tato víza byla k dispozici námořníkům, když dorazí na hranice Schengenu. A aby byla e, tato více vstupní víza zavedena jako norma v tomto odvětví. A celkově to povede ke snížení administrativní zátěže jak pracovníků hraniční kontroly, tak provozovatelů e, lodní dopravy a námořníků. Eh, mrzí nás, že seznam dokumentů, který je potřeba doložit eh, k žádosti, eh, je v článku 14 plný. Ovšem, tady jde o to, že veškeré tyto dokumenty ten je těžké sehnat a je to také nákladné. Další věc, která nám dělá obavy, je to, že námořníci Eh, mohou se ocitnout situaci, kdy budou muset spolupracovat eh, s tou zemí, eh, kde podávají žádost. Tento proces, který je navrhovaný, umožňuje, aby práva dostat víza, která jsou u všech státních příslušníků třetích zemí, nebo určitých, v určitých kategoriích vytváří situaci, kdy je možné, kdy je velice těžké pracovat s tím velice nízkým rizikovým profilem. Chceme prostě, aby v článku 25a tato skutečnost byla uznána. Také vítáme fakt, že námořníci budou moci nadále žádat o víza na hranicích Schengenu. V článku 36 odstavce 2a komise navrhuje odstranit přílohu 9 vízového kodexu a přijmout operativní pokyny prostřednictvím prováděcích aktů, tak, aby byla příloha aktualizována. Chceme, abychom se tohoto procesu mohli účastnit a zajistit tedy, že potřeby námořníků a tohoto odvětví budou zohledněny. Schopnost námořníků eh, vykonávat svoji práci a sehrávat svoji zásadní roli eh, při eh, usnadnění globálního námořního obchodu by neměly záviset na jejich státní příslušnosti a nesmí být přísně omezována. Děkuji pěkně, pane Springete. Děkuji za informace, které se týkají obav vašeho, vašeho odvětví. Nyní se dostáváme na akademickou půdu. Vítám tedy pana Marcela Di Filippo. Vítejte. Pan uh, profesor Marcello Di Filippo je profesorem mezinárodního práva na univerzitě v Pise a Eh, bude se věnovat eh, problematice vízového kodexu v současné době. Děkuji. Rád bych poděkoval výboru Libe za pozvání. Chci také poděkovat zpravodaji a sekretariátu. Dovolte, abych eh, využil svého přiděleného času, který je sice krátký, ale každopádně bych toho využil také k podpoře tlumočníků a jejich úsilí um, dobrat se svých práv. Doufám, že se tento problém uh, brzy vyřeší. Mám pro vás připravený takový krátký uh, nástin. Nejprve nabídnu takový obecný úvod a poté vás seznámím s konkrétními aspekty, které si uh, Eh, určitě vyžádají debatu během eh, tohoto celého procesu. První verze vízového kodexu sebou nesla určité problémy a některé z nich se vyřešily prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Eh, některé problémy se nově vynořily. Takže Podívejme se na ty úvodní poznámky. Já si myslím, že my tady hovoříme neustále o vízové politice, ale měli bychom vzít také v úvahu to, že tato eh, politika spočívá na řadě právních předpisů. Eh, je to součástí eh, migračních zákonů a, a, a zákonů upravujících administrativu. Je to velice odborné nařízení. Eh, jsou tam velice odborná právní ustanovení, eh, která samozřejmě nelze oddělit od základních eh, práv. Jsou tady obecné požadavky na právní stát, které zmínil pan zpravodaj. Já se domnívám, že řada ustanovení tohoto nového návrhu na vízový kodex jsou tvářena takovým způsobem, že je tady velký prostor, aby konzulární úřady vyhodnotily situaci. A to je ospravedlitelné z hustu úhlu pohledu. Ovšem na druhé straně, pokud se vžijete do kůže žadatele o výzum, tak si uvědomíte, že mnohdy lze velice těžko předjímat, eh, zda žádost bude úspěšná. A Eh, když je žádost namítnuta, tak mnohdy je těžko pochopit důvody odmítnutí. Pokud je těžko pochopit tyto důvody, tak žadatel, kterému byla žádost odmítnutá, nemá v podstatě žádnou možnost ehm, domáhat se nápravy. Pokud eh, nemáte žádné udůvodnění, z, eh, proč vaše zářost byla zamítnuta, těžko se obracet na soud. To je další aspekt, na který eh, někdy zapomínáme, když hovoříme o vízové politice a vízovém kodexu. Máme tady zavedené nástroje evropského práva. Je tady eh, vlastně řízení legální mobility. Pokud pravidla legální mobility nejsou pečlivě koncipována, tak jaký to má eh, dopad? Tím efektem je, že lidé sáhnou k nelegálním způsobům no, modu mobility. Tato pravidla, pokud nejsou jasně koncepována, tak s, dochází eh, k nekalým praktikám. Veškeré poznámky které mám připraveny, něco spojuje. Máme tady zásadu transparentnosti, eh, nediskriminace a přístupu ke, ke spravedlnosti. Já nevím, kolik z vás se zamyslelo nad eh, do, nad eh, tím, co sebou nese e, žádost o výzum a vydání víza, které má určitou platnost, omezenou platnost a poté je potřeba e, zemi opustit. Těžko e, člověk bude prokazovat svoje čisté úmysly, když předkládá dokumenty. A Eh, ten nový návrh vízového kodexu toto některak nemění. Uvádí totiž, že konzulát může žádost zamítnout, může prostě říct ne, a to jenom proto, že žadatel některak neprojevil, že nemá v úmyslu ve státu zůstat. A to je proti eh, zásadám Eh, eh, které jsou v našich eh, právních předpisech zakotveny. Jsou tady samozřejmě určité právní základy. A pokud se podíváte na ty manuály postupu, tak zjistíte, že Eh, jsou tady eh, postupy profilování osob. A v těchto postupech, v těchto instrukcích jsou um, věci jako to, jestli je žadatel ženatý či vdaná, jakou má, jaké má zaměstnání. Pokud budete profesorem, právníkem, pokud budete na nějaké uh, vysoké pozici v nevládní organizaci nebo budete um, členem státní zprávy. A pokud budete bohatý, tak eh, výzum dostanete. Eh, pokud eh, nejste žádný nebo vdaná, pokud pocházíte z nějaké skupiny obyvatel, která nepatří eh, na vrchol společnosti, tak eh, v očích konzulárního úředníka jste, potenciální, eh, jste tím, kdo potenciálně zůstane v déle v zemi. Je potřeba tato pravidla změnit. Je potřeba změnit pravidla pro zamítávání. Dokumenty, které je potřeba přiložit k žádosti, již by měly postačovat a vytvářejí, měla by, měly by vytvářet um, takový rámec, na základě kterého lze žádost posoudit kladně. Domníváme se, že uh, uh, se správně postupuje při zamítnutí žádosti. Je to opravdu na základě příslušných předpisů Dá se tam e, prostě zaškrtnout, že ten žadatel může představovat ohrožení veřejného pořádku nebo být nějakou jinou hrozbou. A nebo že prostě e, neprojevil e, vůli zůstat pouze po dobu platnosti víza. Ovšem žadatel eh, samozřejmě tyto postupy nezná a potom těžko pochopí, proč jeho žádost byla zamítnuta. To nepatří do, eh, do právního státu. Připomíná to středověk, kdy žádný právní stát neexistoval. Je potřeba um, v tomto návrhu lépe stanovit eh, odůvodnění toho, že žádost byla zamítnuta. Pokud se bude rozhodovat o vydání eh, eh, povolení k pobytu, tak je tady samozřejmě eh, subjektivní eh, právo a souvisí to s další pojistkou, s další zárukou, která je v tomto návrhu. Nedávný judikát Evropského soudního dvora hovoří o tom, že žádatel který neuspěl se žádostí, se má, má právo vrátit se na soud s odvoláním. Eh, všichni, kdo máte zkušenost eh, se soudy, tak eh, víte velice dobře, že pokud není nějaká motivace, pokud není tedy dobře udůvodněno to zamítnutí, tak těžko se na soud obracet. Nicméně žadatel, kterému byla žádost zamítnutá, musí mít eh, zaručen nárok eh, odvolat se proti zamítnutí. Pokud budete eh, žít v Azii, Africe či Jižní Americe a žádost bude zamítnutá a museli byste se obrátit eh, na úřad v hlavním městě té země, jejíž konzulát eh, žádost zamítl, tak to je v podstatě nemožné. Tak to nelze spravedlnost eh, uplatňovat. Já bych byl rád svědkem toho, že během debatě se tento aspekt vezme více v úvahu. Dalším aspektem může být určité vynucování spolupráce mezi konzuláty v členských států Schengenu. A to se musí týkat také zamítnutých žádostí. Spolupráce mezi konzuláty by měla být využita také k tomu, aby bylo možné administrativně přeskoumat ehm, zamítnutí žádosti. To lze učinit eh, na eh, místě konzulátu, aniž by eh, žadatel musel hledat právní pomoc v tom státě, kam chce cestovat. I v rámci evropského systému lze nalézt pragmatická řešení. Byť tato řešení samozřejmě nepředstavují žádná závazná rozhodnutí, Potom je tady jedna věc. V tom nařízení se hovoří o této věci. Když člověk získá výzum, tak eh, tím nezískává automaticky záruku, že bude na území daného státu vpuštěn. Pokud eh, eh, budu mít výzum a vydám se na cestu a pokud tedy mi bude odmítnut vstup, tak eh, by mělo být eh, nějak řešeno to, že na těch vnějších hranicích se eh, nebude muset žadatel bát toho, že nebude vpuštěn. Já si myslím, že možnost penalizovat žadatele o výzum je nespravedlivé. Proč by měl jednotlivý eh, žadatel nějak postihován jenom kvůli tomu, že eh, vláda eh, toho daného státu nespolupracuje v oblasti readmise. To je další věc, kterou by bylo potřeba projednat. Nemyslím si, že to je dobré rozhodnutí ani dobré řešení. A připomíná mi to velice špatně koncipované ustanovení ve směrnici o navracení kdy lze eh, člověka držet eh, v tom daném zařízení eh, třeba rok, jenom proto, že ten stát odtud pochází, nespolupracuje v oblasti readmisí. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji za vyváženost, která se objevila ve všech příspěvcích, které zde zazněly. Jednotlivá stanoviska se zájemně doplňovala, což je vždy užitečné pro utváření úsudku k danému materiálu. Všem tedy děkuji. Myslím, že každý z vás se věnoval jednotlivým aspektům, které jsem zmínil ve svém úvodním vystoupení, když jsem představoval, co je cílem tohoto slyšení. S tím, že jsem říkal, že stávající řízení je podmíněno negativním přístupem, je těžkopádné, je složité a to se potvrdilo, zvláště pan profesor Filipo ve svém akademickém přístupu potrhl právě tento aspekt eh, situace kterou se snažíme vylepšit a myslím, že všechna vystoupení zněla v tom duchu, že je třeba trvat na odstranění nedostatků a že je třeba trvat na odstranění těžkopádnosti. Těžkopádnosti, s kterou se potýkají miliony osob, které se snaží stoupit na území Evropské unie a snaží se o to a rádi by, aby existovala efektivnější cesta, jak získat výzum. Také je třeba pamatovat na cestovní ruch, na námořníky. Námořní doprava je tak zásadní sektor pro řadu zemí v Evropské unii. Celá řada lidí potřebuje to takzvané vícenásobné výzum, o němž se uh, tak dlouho jednalo v průběhu našich zasedání a v průběhu zasedání na půdě rady. Ještě máme trochu času, můžeme se tedy vyslechnout naše poslance, kteří zde s námi zasedají. Máte možnost se vyjádřit. Kdo se hlásí, vidím jednu eh, pozdvěženou ruku, takže pan Becker samozřejmě, prosím. Ale nejprve, já se omlouvám, ale nevidím vaše jméno. Pan Hala za EKR a pan, pan, pak pan Becker. EKR do značné míry souhlasí se stanoviskem komise a rady. Zároveň však sympatizuje i s kritickými připomínkami, které vyslovil pan Springet na téma vícenásobných víz na téma eh, víz pro námořníky. Snažíme se usnadnit eh, zákonné cestování, snažíme se zároveň eh, zlepšit bezpečnost, což eh, se vzájemně doplňuje. Je to založeno na důvěře. Vízová politika, stejně jako šengenský systém, je založena na důvěře členských států. A proto zásadně aby všechny členské státy uplatňovaly všechny, stejné standardy, aby používaly stejná kritéria, aby zde neexistovaly žádné slabé spoje. Rovněž také podporujeme systematické používání vízové politiky jako hybné páteky při komunikaci se zeměmi, které nejsou ochotny přijmout zpět své občany. Já jsem rád, že jsem zde slyšel, že tento nástroj se již používá v tomto směru a to přineslo své ovoce. Myslím si, že bychom neměli zasáhnout právě ty běžné občany. Děkuji pan předseda bez mikrofonu. Děkuji. Děkuji. Pan Becker se také hlásil a chce vystoupit. Ano. Srdečný dík, pane předsedo. Já vítám toto slyšení, kde zaznělo z úst kvalifikovaných eh, lidí mnoho informací. Určitě se z toho můžeme poučit. Poté, co mm, máme nyní před sebou vyjednávání, které se bude separátně věnovat humanitárním výzum, tak je jasné, že naším úkolem je zajistit eh, snadné cestování pro sportovce, eh, lidi na dovolené a tak dále. To je náš cílem. Pak tady máme také otázky dobré víry, a v neposlední řadě bych také rád akcentoval tu otázku námořníků. Tady si nejsem jist, zda jsme vyčerpali veškeré aspekty digitalizace. Zde je to také jasné. S náklady je to také jasné. Myslím si, že se tady ve velké míře shodneme, a to i na tom, že um, se musíme zamyslet nad eh, tím uh, problémem uh, outsourcingu víz. Já jsem měl velice dobrou zkušenost s misí do Istanbulu a myslím si, že zde můžu nabídnout proaktivní přístup. Pokud jde o mého krajana, který zde hovořil o otázku konzulárních úřadů Rakouska, tak eh, si myslím, že z toho si můžeme opět vzít eh, dobrý příklad jakožto os, eh, tohoto jakožto osvědčené praxe. Jde o tom, Jde o to, abychom zajistili dobrou spolupráci mezi Evropskou unii a třetími státy a abychom ji využili k tomu, aby vízová politika byla opravdu nátlakovým prostředkem Eh, pro dosahování našich cílů. Myslím si, že se to osvědčilo v minulosti a měli bychom to ještě více akcentovat eh, do budoucnosti. Eh, suma sumárum, děkuji velice za vaše informace a za spolupráci. Děkuji pěkně, pane kolego, pane Beckere. The floor is yours. Nyní Ali Line. Děkuji, Fernando. Já jen velmi stručně, protože bohužel jsem musela na jiné jednání, tak jsem nemohla vyslechnout prezentaci všech. Vyslechla jsem si však prezentaci pana profesora Felipiho. Jeho přispění do debaty je pro mě vždycky velmi cené a já bych ráda poděkovala Fernandovi za to, že tuhle debatu rozvířil v našem parlamentu. Myslím si, že to je zásadní. Musíme být upřímní. Já jsem zpravodajka za SAD k reformě dublinského nařízení, což a hla, hlavní nedostatek dublinského nařízení je právě v tom, v té debatě o zemi prvního vstupu to se zjeví jako problematické a to proto, že je tak málo bezpečných vstupů pro migranty na území Evropské unie. Já myslím, že je docela pokrytecké hovořit o, o tomto právě v souvislosti s dublinským nařízením. Pokud se chceme vyhnout obchodování s lidmi, musíme hovořit i o tom, jaké právní možnosti nabízíme. Jaké možnosti se zde skýtají pro právní, legitimní a bezpečný vstup eh, na území Evropské unie. Já nejsem přesvědčena možnosti externalizace hranic. A mimochodem Africká unie před několika dny prohlásila, že ani nemá zájem o tu eh, platformu spolu s Tuniskem a Libií se ukázalo, že toto není cesta. Potom je zde otázka humanitárních víz a mm, pr- programu přesedlování práce s UNHCR. A to je jediný způsob, jak řešit otázku obchodování s lidmi, jak nabídnout alternativa. Myslím si, že bez těchto variant a možností nejsme schopni nabídnout eh, legitimní eh, azylové řízení. Já tedy velmi podporuji tento boj, který Fernando zahájil a myslím si, že argumentace, která se zde objevila, je opravdu dobře podpořená, podložená a já vás podporuji. Děkuji. Eh, paní Barbara Spinelli se chce vyjádřit, prosím. Já. bych ráda především chtěla poděkovat, velice poděkovat Juanovi, Juanovi Fernandovi za to, s jakou úporností vede tuto bitvu a opět prokazuje stejnou bojovnost. Skutečně za to jsem mu velice vděčná. já budu maximálně vám v tom pomáhat. Teď, když jsem si vyslechla ty různé dost technické přednášky, tak já tady zažívám takové nepříjemné déjà vu, poněvadž já jsem si připomněla vyjednávání o Blue Card – o modré kartě, což je také způsob, jak legálně se sem dostat a začít pracovat. Eh, mm, ale vyjednávání krachovala, protože rada nebyla 100 uspokojivým způsobem eh, reagovat na parlament a podobnou zkušenost právě teď máme tady, jak řekl Juan Fernanda. Pokud jde o vizový kodex, no tady, co mě velice zajímá, je to, co bylo řečeno o profesorem Di Filippo o právním státu. No, takže ptám se, nebo co mě tedy nejvíce leží na srdci, pokud jde o budoucí vyjednávání o vizovém kodexu, je právě je to, co se týká rule of law a aby náhodou se e, ne, různé argumenty, jak jsme slyšeli v prezentaci, Eh, ano, protože často je to zneužíváno. Mě to připomíná inkvizici, církevní inkvizici. Mm. Má to spíš takový penalizační charakter. Eh, a tedy vychází ze premisy, že někdo nejedná v dobré víře. Takže takto já právní stát nevidím. Ne. Já myslím, že je vy to vidíte jako, že někdo se přizná k vlastním hříchům, no to mě velice zneklidňuje, protože pokud Evropská unie zde opustí principy právního státu, tak vstoupíme do různých lingvistických jazykových kliček. My jsme to již zažili v minulosti. Eh, opustíme tedy principy dobré víry a všechno, co tedy brání právnímu státu. Já mám otázku. Pokud chceme skutečně Eh, eh, vyře, eh, mm, jak si mm, vyřešit tuto past, tedy do které se chytneme, když nebudeme respektovat právní stát, tak mm, spadneme do korupce. Především to známe. A pokud pokud Eh, ty, eh, nebudeme eh, tedy propagovat ty legální cesty, kterými se sem dostanou občané třetích zemí, no tak to mm, jenom zvětší tu obrovskou mm, korupci, která existuje v případě toho takzvaného Golden Visa. A mm, víme, že v řadě evropských zemích, nejenom na Maltě, ale i jinde, existují, existuje obrovská korupce. A i v Rakousku dokonce, pokud vím, takže v Portugalsku, no asi 11 zemí mají tento program Golden Visa a myslím, že tady asi bude těžké potom eh, vůbec ten, eh, žádat o výzum. To pro žadatele bude těžké, nemožné. Děkuji, eh, paní kolegyně. Musím říct, že velmi vítám, co říkáte. A jsem rád za vaše přispění do debaty na půdě parlamentu i za přespění vaší skupiny. Musíme se snažit o získání a vytvoření co nejširší většiny v parlamentu a musíme se maximálně vynasnažit o to, aby bylo možné uzavřít zpracování této legislativy do konce funkčního období. Paní Dali, prosím. Děkuji. Já bych poprosila o další vysvětlení. Ach, poprosila bych o jednu věc. Rakouské předsednictví říkalo, že usiluje o to, aby žadatelé žádali digitálně, v digitální formě. A já bych ráda další informace k tomu, jestli to znamená, že digitálně by byl zpracovaný celý proces nebo jenom část. A také bych chtěla poděko- poprosit o stanovisko komise k této věci a k tomu, zda komise bude vypracovávat dopadovou studii k digitalizaci řízení a podávání žádostí. Pan Becker. Děkuji. Já jsem chtěl jenom doplnit jednu věc. Já jsem říkal, že jsem rád, že hovoříme o vízovém kodexu, aniž bychom hovořili o humanitárních vízech. A nakonec se objevila humanitární víza opět v debatě, když vystoupili kolegové. Ale vzhledem k tomu, že proběhne slyšení konkrétně k humanitárním vízům, tak já bych eh, rád eh, poděkoval za účast eh, komise a rady. A v tuto chvíli ještě. je poprosil o jejich stanovisko k otázce humanitárních víz. Děkuji. Máte pravdu. Eh, humanitární víza se budou řešit v druhé části slyšení a bylo by lepší ponechat tuto problematiku na eh, příslušný blok. Myslím si, že jsme se vyslechli všechny eh, poslance, kteří se hlásili. Myslím, že se nikdo další nehlásí. Já bych jen rád doplnil určitá vysvětlení a poprosil bych ještě o další vysvětlení, abychom si udělali naprosto perfektní přehled. Paní, pane Springete, vy jste hovořil o námořnicích podrobně a věřte mi, že my jsme toto zvážili v průběhu vyjednávání Pochopitelně sektor, loďařský sektor a jeho lidská síla, to znamená námořnice, eh, jsou zásadní otázkou, pokud jde o vícenásobná víza. Mě by zajímalo, zda je nějaký dopad při záchranných a pátracích akcích na moři, jestli se to nějak dotkne námořníků v nějakém slova smyslu, zda to přináší nějakou jinou logiku v otázce postupu a rozhodnutí u námořníků. A k tomu, co říkal eh, pan kolega za EKR, pan Aho, a k propojení readmisní politiky a vízového kodexu, což je, jak asi víte, velmi důležité. V, tom, v tomto parlamentu se objevují stanoviska, které jsou pro toto propojení, pak jsou někteří, kteří jsou proti. Je zde otázka, zda je readmisní politika nějak navázána na výzovou politiku, ale já bych rád, abychom si udělali představu o tom, zda by implementace takového ustanovení neuškodila standardním žadatelům o víza, standardním turistům. Zda by to mělo vliv i na ně, nebo by to mělo vliv na elitu třetí stá, třetího státu, který nespolupracuje. A v jeho případě by přicházela v úvahu tato návaznost. Teď jste si vyslechli naše dotazy, můžete tady po pořadě, jak sami se rozhodnete, se vyjádřit. Každopádně máme ještě čas v druhé části slyšení a v té druhé části se budeme věnovat právě otázce humanitárních víc. Nejprve dávám slovo panu Luxovi za, za radu. Děkuji. Děkuji. Zazněli zde otázky, bylo jich eh, celá řada. Já začnu posledně položenou otázkou a to je, jaká, jaký je význam této provázanosti. My chceme, aby tato opatření byla správně zacílená. Doufáme, že se podaří toto opatření naplnit a realizovat a že budou srovnatelná s těmi, která již existují. To jsou opatření, která již eh, jsou v článku 539. Eh, ta jsou v tuto chvíli již uplatňována a nepochybně bude třeba v budoucnosti učinit více. Každopádně nechceme bránit cestovnímu ruchu ani cestám podnikatelů a osob, které cestují za prací. Chceme naopak, aby tato opatření byla správně zacílená, to znamená, aby postihla to, co je naším záměrem. Další otázka zde spočívala v elektronických žádostech o výzum. A my jsme v tuto chvíli na začátku. Členské státy podnikly určitou část digitalizace a my eh, v tuto chvíli vypracováváme právní nástroje, snažíme se o eh, bez, za, zajištění bezpečnosti. V tuto chvíli řešíme otázku návaznosti na elektronický podpis. To by mnohé zjednodušilo uh, na jedné straně, na druhé straně by mohlo být složité pro někoho třeba z Pakistánu, z Ruska nebo z Číny se snažit využít svůj elektronický podpis. Bylo by těžké použít podpis, který by platil i v Evropské unii. Musíme vzít potaz budoucí procesy. Je tedy třeba to vše zpracovat velmi podrobně, ale je třeba být i připraven, abychom si byli jistí, že jakmile začnou fungovat elektronické žádosti, takže se celý proces spustí opravdu rychle a bude, bude přívětivý jak k žadateli, tak i k pracovníkovi konzulátu. Já nevím, do jaké míry jsem schopen zodpovědět otázku pana Bekra, ale mohu říci, jak vidí celou věc předsednictví. Mohu se pokusit to zodpovědět. Jako právní expert, když hovoříme o vízech, tak v Evropské unii hovoříme o možnosti vstupu na území 90 až 180 dní. To znamená, že víza udělená podle vízového kodexu by znamenala, že na konci 90 dní musí osoba opustit dané území, ale jsou ještě další typy vstupu na území, upravené v různých právních předpisech a zde vidíme určité problémy, protože je zde problém právního základu. Jsme již hovořili o různé, různých právních základech. Nesmíme právní základy zájemně míchat, protože pak by byla práce právních expertů mnohem složitější, pokud bychom zaměnili jednotlivé právní základy. Pokud hovoříme o maximální délce pobytu 90 dní, a když lidé hovoří ho- hovorově, tak hovoří o vízech obecně. My hovoříme o šengenských vízech 90 až 180 dní, potom hovoříme o vízech na období delší než jeden rok, pak jsou národní víza a pak jsou pobyt, povolení k pobytu svého typu, což může umožnit žadateli pobyt ještě delší. Chceme však, aby to bylo právně zpracováno zcela čistě. Musíme se ujistit o tom, že nebudeme nějak zaměňovat pojmosloví, jinak by to mohlo být z právního hlediska problematické. Děkuji. Děkuji, děkuji, prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím zručně k jednotlivým otázkám a ráda bych i poděkovala všem, kteří vystoupili, i včetně asociací, které, které nám nabídly velmi zajímavé náměty. Hodně lidí zde hovořilo o vícenásobných eh, vízech a o tom, že některé z nich by nezapadaly do jednotlivých kategorií. Eh, já upozorním na jedno ustanovení, které umožňuje vydat výzum na pět let, co tam patří samozřejmě i námořnice, ale i jiné kategorie osob, které mohou podložit, že je zde potřeba cestovat častěji, takže není nutné se striktně řešit kask- té, to, toho kaskádového postupu, ale když žadatel prokáže, že v dobré víře musí cestovat častěji, tak eh, pravidla jsou v tomto směru flexibilní. K otázce pana De Filippo, pana profesora De Filippo, je zde, eh, za, jsou zde zachována pravidla základních eh, práv a charty základních práv není možné diskriminovat na základě pohlaví, náboženství a tak dále. Pokud jde o formu, tak zde je potřeba upozornit, že důvody zamítnutí musí být zdůvodněny, ten seznam je taxativní, to znamená, že každý žadatel se seznámí s tím, proč došlo k zamítnutí, žadatel bude vědět, jak je eh, to důvod a může se odvolat, odvolací řízení se děje podle práva daného členského státu. Takže tyto záruky zde jsou. K digitalizaci zazněla otázka komise již ve svém sdělení, které bylo zveřejněno ve stejné době jako návrh vizového kodexu 14. března tohoto roku, tak eh, digitalizace je určitě hudba budoucnosti. Konzuláty budou využívat eh, digitální formy a bude to pro ně jednodušší. My v tuto chvíli i ve výboru i na radě hovoříme o aktualizaci informačních systémů, které používají konzuláty při zpracování žádostí. Chceme zmodernizovat tyto systémy ve prospěch jak žadatelů, tak i konzulátů a koncem roku chceme vyhodnotit jaké zde existují varianty, pokud jde o plnou digitalizaci, digitalizace v plném rozsahu. Některé členské státy by měly realizovat pilotní projekt e-víza a zaměříme se na jejich postupy, na jejich nástroje a uvidíme, jak vypadá situace. Principiálně však souhlasíme, že to je ten správný přístup k, k návaznosti na readmise Komise zde navrhuje mechanismus, který je flexibilní, to znamená, že se bude uplatňovat individuálně, budeme brát v potaz i třetí státy, jejich situace, budeme brát v potaz i flexibilitu, kterou potřebujeme pro um, občany členského státu nebo třetího státu nebo určité kategorie občanů třetího státu, takže bychom to chtěli vyhodnocovat. Jsou zde i mechanismy pozastavení řízení, takže to by se mohlo řešit i v souvislosti s cestovními doklady. Chceme, aby tento nástroj byl dostatečně flexibilní, protože to je podle našeho názoru nejlepší. To vidíme jako poslední možnost. To pozastavení jde nám o zajištění právní jistoty ta flexibilita zde bude dána v případě, že to bude potřeba. Děkuji. Paní Mačelo, chcete se ještě vyjádřit nebo nikole? Prosím o stručnost, protože tlumočníci už oznámili, že v 18.30 eh, končí. Eh, stručně, my se těšíme na to, co nám řek, říká komise. Digitalizace, to je něco, co jenom podporujeme. A teď je e, to opětovné výzum, tak opakujeme, chce, máme zde e, hodnocení dopadu ohledně e, technologiích, které se používají v Číně, v Kanadě, v USA na 10 let. A když to porovnáme s výsledky konzultací, kdy pouze 5 má platnost 4 až 5 let, tak vidíme tady obrovský rozdíl. A teď pokud jde o náklady, tak mm, samozřejmě často jsou obrovské náklady. I 25% respondentů odpovědělo, že to jsou velké náklady. Naše otázka zní, pokud biometrická data se schromáždí jednou a všechno se zapíše, zaregistruje do VIS, tak eh, když někdo potom přijede do Schengenu několik měsíců na to eh, potom, tak proč se to musí zkontrolovat? A no, eh, zde je třeba, abychom měli vizovou politiku, která bude motivovat cestující jezdit do eh, Evropy a bude i bezpečnostně robustní. Děkuji, pane Dix, rychle, abych navázal na to, co řekla paní Eh, Gallego dar Silva o digitalizaci a ta studie, která eh, kterou máme a možná některé členské státy mm, budou mít pilotní projekty. Ano, VFS Global se rádo zapojí do všeho, aby pomohlo komisi na této cestě. Děkuji, pan Springet. Děkuji, mm, zpravodaji pár bodů. Vy jste, vy jste se mě ptal na určité věci. Za prvé, bych se rád vrátil k tématu mé prezentace. Rád jsem tady slyšel, že někteří mě tady podporují v tomto a mm, kteří chápou, o co jde. Jenom paní Gadio Casilda eh, hovořila o, ta, o těch Eh, několika vstupových vízech a opětovných vízech. Dobře, takže zde, i když je tam to slovo šel, tak pořád je to dobrovolné, pokud jde o tu dál, délka víza, je pořád na úvaze státu a pětileté vízum se uděluje většinou, je to pětileté a Máme za to, že je třeba, aby eh, se ten kaskádový systém eh, změnil tak, aby námořníci také se kvalifikovali na delší dobu, eh, aby měli jistotu. To byla jistota, o kterou nám jde. Ještě kroly hm, těch tedy komerčních lodí, eh, které se zapojují třeba do určitých záchranných akcí. Možná asi to je nejstarší pravidlo eh, námořního práva, když nějaká eh, loď vyšle SOS, tak ty ostatní jim musí připlout na pomoc a to je teď zakotveno v mezinárodním námořním právu. A další důležité ustanovení je, že by měli mít možnost vylodit ty zachráněné v prvním přístavu, na který narazí. A tomu tak ne vždycky je. A mm, to je skutečně mm, velice zneklidňující, když čteme, že jeden členský stát odmítl eh, přijmout loď, která byla eh, registrována pod její vlastní vlajkou a nemohla ta loď tam eh, vyložit zachráněné osoby. Potom máme mnoho podniků, které znám, které detailně se mm, e, připravují na ten tranzit přes Středozemní moře a e, protože vědí téměř dopředu, že narazí na někoho, kdo potřebuje záchranu a cvičí, školí své posádky, aby věděli, jak bezpečně zachránit ty osoby a starat se o ně, než je vylodí v přístavu. A takže já vím, že tady je třeba Eh, přece jenom poděkovat eh, těmto loďařům a námořníkům. A někdy i často jsou v ohrožení, ohrozují je, ohrožují je ty osoby, které zachránili, protože třeba nechtějí být vyloděni v tom prvním přístavu, který, na který ne, kam ta loď může přijet. A to je těžká situace pro mm, mm, ty námořníky nejenom, že mají co dočinění s osobami, jejich životy jsou ohroženy, ale často také jsou pod tla, jejich tlakem. Děkuji, pane zpravodaj, za vaše otázky a já myslím, že důležité je, abychom uznali roli, kterou komerční lodě v tomto hrají, včetně jejich posádek, jakou roli hrají v této krizi. A nakonec poslední slovo od pana profesora eh, Di Filippo. Byste, eh, já jsem dostal otázku italsky od Barbary Spinelli. Já chci poděkovat za její poznámky. Ano, to téma korupce, eh, které zmínila, to je jeden z problémů, když ty normy Eh, státním orgánům dávají příliš velké kompetence, bez toho aniž by stanoví jak, aniž by přesně stanovili jak ty pravomoce se mají eh, realizovat a prostě to je slabost eh, člověka, to známe od začátku civilizace, prostě dochází ke zneužívání a já musím říci, že mm, mm, že na, i na konzulátech existují osoby, které zneužívají eh, eh, toto pravomoc. No, když eh, mm, je špatně napsaný zákon, tak se špatně interpretuje. A mm, je zde riziko zneužívání, tudíž riziko korupce, zneužití pravomoci, to existuje. Poskytují se, poskytují různé výhody, favory, různé, různé přede, třeba v některých zemích i služby mladých žen, dívek i mladých mužů a za to chtějí. Takže to podle mě je třeba řešit. Migrační riziko, ano, existuje a mm, samozřejmě nikdy nemáme perfektní legislativu, ale pokud snížíme eh, standardy demokracie eh, v našich pravidlech, tak eh, to bude znamenat i Eh, menší záruky. To si nemůžeme přece dovolit. My v Evropě máme ústavní pořádek a často na to zapomínáme. Ten příklad, který jsme teď slyšeli, třeba search and rescue a politické konflikty, které kolem toho panují, tak to je jeden z příkladů, významných příkladů. Děkuji. A nyní já jsem jenom chtěl přednést pár slov závěrem, ale nemáme čas, takže bude lepší, když přímo přejmeme, přijdeme k druhé dimenzi tohoto slyšení a to se týká humanitárních víz. Jenom ještě bych chtěl říct si na pana Luxe. To je evidentní, že komise podporuje svoji iniciativu a tady jsme slyšeli, že to je legitimní právo milionů aby měli snažší přístup k vízům eh, prostřednictvím správního řízení, které je, vychází z, eh, zá, ze zakládající smlouvy. Zde přece máme právní základ pro společnou vizovou politiku a my v Evropském parlamentu my jsme ochotní právě eh, Mm, mm, se dohodnout na kompromisu a, mm, a my zde v Evropském parlamentu především eh, eh, propagujeme humanitární víza. Eh, máme proto dobré důvody. My jsme slyšeli pří, příklady toho, že třeba usadnit víza, tak aby to, to bylo praktičtější všechno, ale tady máme manevrací prostor. Tak to využijeme abychom nakonec eh, po čtyřech letech eh, dlouhého vyjednávání, tak aby konečně eh, se vyřešila tato agenda a to je na rakouském předsednictví, které by se mělo zavázat, že bude realizovat tuto legislativu mm, pro blaho mnoha, mnoha lidí i e, e, pro, jak si, aby uspokojil se tím i požadavek Evropského parlamentu. A tady druhý panel, já bych chtěl, jsem, mm, abych chtěl vyzvat e, naše pozvané hosty, týká se to humanitárních víz, to vlastně úvod jsem již přednesla. Jenom bych chtěla připomenout, že na začátku tohoto mandátu ta myšlenka byla zjednodušit řízení a potom přišla ta eh, takzvaná uprchlická krize a hm, zde my v parlamentu jsme jasně řekli, to není o uprchlících. Tato takzvaně uprchlická krize je vlastně politickou krizi, eh, poněvadž zde hm, kolem toho panuje řada otazníků. Není zde politická vůle reagovat evropským způsobem na tento společný problém. To znamená eh, zpráva zabezpečení externích hranic, přitom ale zároveň zajistit volný pohyb osob, především Evropanů, tím myslíme, tedy v rámci EU. O to tady jde. A eh, opět jsme říkali, že mnoho lidí přichází o své životy, když se snaží dostat se na naše území, protože to je neregulérně, nezákonně. A dělají to tak, protože neexistují žádné e, e zákonné trasy, kanály, žádná šance pro ně. A my musíme dělat osvětu, že je potřeba mít e, zákonné cesty, a dostat tedy toto do unijního práva. A jeden z těchto nástrojů, samozřejmě to jsou humanitární viza. My tady nic nevymyslíme, nevymýšlíme, my jenom reagujeme na požadavky, které eh, zasnívají, slyšíme tedy od nevládních organizací, církví, akademiků, humanitárních odborníků, kteří volají potom, aby Evropský parlament přišel s humanitárními vízy, která budou ne v, jaksi individuálně v, k dispozici členským státům, ale aby to bylo pod evropským zastřešením. Takže to je téma, o kterém budeme diskutovat teď s našimi experty. Um. Takže to je druhý panel, který nás teď čeká. A máme tady pana Vautra van Balegoje. Ano. Zastupuje European Added Value Unit. Takže potom bude následovat Eh, doktorka Violeta Moreno-Lax, mm, která bude hovořit o ekonomických aspektech, a doktorka Mina Fernández a potom samozřejmě pan Michel Jager, bývalý eh, francouzský generální konzul, z odboru pro Visa a nyní konzultant z firmy MD Visa Consulting a potom nakonec pan Jan de Volder, který zastupuje eh, obci komunitu Sant Edigio, která má Edigio, která má obrovskou prestiž. A takže půjdeme jeden po druhém a začneme panem doktorem Wouterem van Valegojem, který zde zastupuje European Added Value Unit. Máte slovo. Nejprve budu hovořit já, poté eh, eh, doktor Fernandez. Jenom abych vysvětlil, to je eh, legislativní postup z vlastní iniciativy, což znamená i hodnocení dopadu které případně parlament si zadá, a to je hodnocení eh, evropské přidané hodnoty. Další slide. A používání tohoto hodnocení je identifikovat potenciální dopad a potenciální evropskou přidanou hodnotu celého návrhu. A v tomto případě my jsme na začátku celého procesu. Of EU legislation tak to pojmeme v kontextu evropské legislativy pro humanitární víza. Při své analýze jsme sledovali eh, především dva dopady, eh, lidskoprávní a ekonomicko-rozpočtové, které eh, doktor K. Fernandezová a doktorka Moreno Laxová rozvedou po mém vystoupení. Vy jste, pane předsedo, zmínil, že v této situaci v současnosti nemáme zatím kompletní standardy eh, pro eh, udělování eh, povolení pro vstup žadatelů azyl. Měli bychom také poznamenat, že další ochranné postupy, jako například přesidlování, Eh, nesplňují eh, cíle, pokud je o azyl. Eh, ti, kteří byli prohlášeni za prosklíky, mají nárok na, udělení, na žádost o azyl. Je tady nedostatek kanálů regulačních mechanismů a 90 lidí, kteří žádají o azyl, se dostali do Evropy nelegálně. Tato situace má silný dopad na jednotlivce, pokud jde o umrtnost a zdraví. V roce 2016 eh, přešlo život 5000 lidí a i v současnosti eh, dochází eh, k velkému množství ehm, ztrát na životech. Jsou tady také hospodářské dopady. Nesmíme zapomínat, že když hovoříme o evropské legislativě, tak se to netýká pouze nákladů na tuto legislativu, ale také co Eh, jaké náklady se vlastně, jaké náklady vzniknou díky tomu, že se nepřijmou příslušné právní akty. Další věc je také boj proti organizovanému zločinu. Je tady několik bodů eh, přidané hodnoty, kterou by přinesl formalizovaný vízový systém. Jednak eh, je tady zajištění schody s hodnotami Evropské unie, včetně základních rád, eh, práv. Potom je tady eh, možnost vytvořit legální cesty, prostup, snížení nelegální migrace, zvýšení právní jistoty, předvídatelnosti postupů a také jednotná, jednotná žádost a realizace pravidel. Pak je tady také lepší management a snížení Eh, aktuálních nákladů. V tomto posouzení hodno, přidané hodnoty jsme zjistili, že jsou tady tři varianty politiky pro humanitární víza. Je to jednak eh, přístup, kdy je možné zrušit vízovou eh, povinnost. Týklo by se to určitých zemí, odkud plynou uprchlíci. Za druhé je tady takzvaná jsou tady takzvaná omezená teritoriální víza pro eh, žadatele o azyl. Jde o to, aby žadatelé o azyl měli přístup na území země, kde chtějí žádat. A potom je tady také uh, povolení pro cestu, pro žádost o cestu uh, v rámci mezinárodní ochrany. Zde by stoupala do hry Evropská služba vnější činnosti. My jsme eh, posoudili eh, vliv eh, těchto jednotných, jednotlivých variant. A my jsme posoudili dopady na jednotlivce, především z hlediska jejich základních práv, snížení množství nelegálních vstupů a také eh, bezpečnostní kontroly eh, před vstupem nebo před pokusem o vstup. Tady to je kompletní analýza jednotlivých variant politiky. Jsou tady celkem tři varianty, které jsme zkoumali. Můžeme říct, že všechny varianty eh, jsou lepší než stávající situace. Pokud jde o zrušení vízové povinnosti, tak to je preferováno z hlediska jednotlivců. Ty dvě další varianty mají také jasný ekonomický přínos. Především by se tady snížily náklady na příjem a um, pobyt v zařízeních. Bylo by také možno, eh, aby možné zajistit, aby se členské státy podělily o náklady. Takže toto je pětiminutová prezentace 150 stránkového dokumentu, kterou mohu, který mohu doporučit jako prázdninovou četbu. Takže doporučuji, abychom se na to později podívali ještě podrobněji. Děkuji pěkně. Děkuji vám za prezentaci. A teď už přišel čas. I guess Mrs. Fernandez. Eh, paní Fernandez za hospodářské připomínky a potom pan profesor. Děkuji. Já se s vámi podělím o několik zjištění v návaznosti na připomínky eh, kolegů a budu se soustředit na ekonomické aspekty. Eh, teď k statusu quo. První fáze byla vyhodnocení jednotlivých členských států v Evropské unii z hlediska změny. My jsme se dopracovali k osmi klíčovým dopadům na žadatele o azyl, riziko smrti, vykořišťování a obchodování s lidmi, přílišné ceny, které platí pašerákům, pak jsou zranitelné skupiny, jako jsou ženy a děti které představují polovinu celkové skupiny žadatelů. A pak jsme vyhodnotili také celkovou populaci, o které hovoříme. Žadatelé o azyl předpo... Před... na základě studií UNHCR představují 3 všech, kteří žádají o azyl celosvětově. My jsme zařadili tyto dopady do tří skupin, jednak nižší hranice a bezpečnost, to sem patří hlavně protiprávní migrace, pak se zde prostředky věnují na eh, ostrahu a řízení hranic a na záchranné a pátrací akce. Druhá skupina, ta se týkala azylového řízení, zde je problém s řízením migračních toků a nedostatečná organizace eh, po příjezdu. Zde zaznamenáváme velké náklady. Pak jsou zde sociální náklady a to je organizovaný zločin a eh, šedý eh, trh práce. Pokud jde o varianty, tak my jsme se zaměřili na ekonomický pohled na věc a vyhodnotili jsme, jak jednotlivý žadatel o azyl činí svá rozhodnutí ohledně toho, zda žádat či nežádat. A my jsme vytvořili takovýto Eh, takovýto graf, kdy se snažíme zapracovat eh, do eh, jednotlivých variant ještě další variantu a ta je zde červeně. Mm, kromě možnosti žádat o azyl v Evropské unii je zde ještě dána možnost humanitárního víza Evropské unie. My jsme se za, zaměřili na náklady pro fyzické osoby, které eh, si zaslouží ochranu. Eh, humanitární víza snižují náklady pro dané osoby a my hlavní dopad spatřujeme v substitučním efektu, což znamená, že velká část migrantů, která by se která by volila protiprávní cestu migrace by v tuto chvíli již žádala o tato humanitární víza. Vidíme zde jasný posun. A pak je zde z, z ekonomického hlediska další eh, účinek a to je v zemi zdroje nebo v sousední zemi, kdy další osoby mohou přijít do Evropské unie a žádat o víza. To je možné očekávat. Další, jinými slovy, ty náklady jsou nadále docela vysoké, zvláště když to přepočítáme na člověka v zemích, eh, o kterých zde hovoříme. Všechny tyto varianty, ty tři varianty, jsou eh, preferované oproti statutu quo, oproti možnosti nezákonné migrace a vykořišťování první dvě, varianta nabízí nejlepší přístup, další dvě nabízejí však další výhody, jako je eh, pomoc v období po příjezdu. Z hlediska EU a členských států jsme se zaměřili na eh, náklady a přínosy. Pokud jde o náklady, tak první varianta přináší účinek celkem minimální, u dalších dvou máme účinek zásadnější. Eh, je to hlavně kvůli nákladům na lidské zdroje. Zde také hovoříme o možnosti navýšení eh, personálu pro IEZO. Pokud jde o výhody, tak dochází ke snížení nezákonné migrace, to je jedna výhoda. Další výhoda je zlepšené řízení migračních toků a také lepší předvídatelnost celého systému, což má dopad nejenom před příjezdem, ale i po příjezdu. Pak jsme řešili další eh, mezery, které v tuto chvíli existují v azylovém řízení. Pak jsou zde nepřímé výhody, zase vracíme ke statutu quo a k dohledu a ostraze hranic, organizovanému zločinu, bezpečnosti a terorismu. Předpokládáme, že některé z těchto nákladů by mohly být eh, sníženy právě vlivem nastavených politik. Ráda bych řekla, že potřebujeme další podklady, abychom byli schopni toto zjištění podložit a vysvětlit a i pilotní projekt by mohla být vynikající příležitost pro nashromáždění odpovídající dat, abychom si uvědomili, jak se ty migrační toky postupně změní a jaké přinesou eh, tyto postupy výhody a nevýhody. Okay. Thank you. And now it's time for professor... Děkuji a k právním aspektům pan profesor Morano, paní profesorka Moranolo. Děkuji, eh, pane předsedo, já začnu. Hlavní problémy eh, už zde zazněly, je to přístup k azylovému řízení už jsme slyšeli, že 90% eh, celkové populace, kteří nakonec jsou uprchlíky nebo osobami požívajícími ochranu, 90% z nich přijíždějí do členských států nezákonně a většinou eh, prostřednictvím cest, které jsou život ohrožující. Pak je zde regulační problém, problém eh, implementace další, tyto bychom mohli schrnout jako problém spočívající v neexistenci právní úpravy. Je zde problém jasnosti, úplnosti pravidel ohledně vstupu pro žadatele o azyl a pak je zde způsob, jak členské státy naplňují, vykládají a aplikují na eh, EU pravidla. Jde o eh, použití vlastní úvahy velmi často a tak používají členské státy různá kritéria a dochází k rozdílům u příjmu, což se zde objevuje a harmonizovaný přístup je na místě a to je přesně to, co my navrhujeme ve své zprávě. Když se zaměříme na problém regulace, tak zjistíme, že všechny tři soubory pravidel, které se stahují na vstup eh, žadatelů na území Evropské unie, to je Schengenský kodex, vizový kodex a instrumenty eh, společného azylového řízení. Ty všechny se týkají příslušníků třetích zemí a osob, které žádají o mezinárodní ochranu a je zde nedostatek um, právní jistoty, nedostatek úplnosti pravidel, pokud jde o osoby uh, požívající mezinárodní ochrany. Tak šengenský kodex například má pravidla na osoby, aniž by tyto byly jakkoliv uh, upřesněny, které překročí nebo mají v úmyslu překročit mější hranice členských států. Ale situace žadatele o azyl je zcela nejasná podle obecných kritérií článku 6. Výjimky jsou uvedeny článku 14. Vizový kodex ten tuto definici vůbec nenabízí a judikatura eh, je jediným naším vodítkem. Eh, pak je zde uveden žadatel v nástroji společného azylového řízení. To je osoba, která formálně podala žádost, ale systém opět nějak neregaluje přístup. A výsledek je ten, že žadatelé o azyl jsou v podstatě ve stejné kategorii jako emigranti a pak je zde X a Eh, přeškrtnuté X možnost nebo záměr návratu do původní země, což je faktor, který by je opět diskvalifikoval v případě, že by žádali o mezinárodní ochranu nebo jinou ochranu podle směrnice. Status uprchlíků se vždycky eh, uděluje těm, kteří se mohou vrátit zpátky. Pokud mají možnost vrátit se zpátky, tak eh, to má možnost to ovlivnit jejich vstup na území, ale už to zase bude mít negativní účinek na jejich možnost žádat o mezinárodní ochranu. Pokud je o problém výkladu, tak krom nejasnosti regulačního zázemí, praxe členských států se opírá o předpoklad, že není povinnost v žádném případě vydat výzum osobě, která potřebuje mezinárodní ochranu. A řízení o chráněném vstupu je zase na úvaze e, členského státu. Pokud však e, se podíváme na sekundární právní úpravu a na judikaturu soudního dvora, tak zjistíme, že základní práva jako primární eh, zdroj práva mají vždy eh, přednost. Takže když se podíváme na na nařízení 539 2001, což je nařízení o víze, kde se eh, říká, že víza jsou vydávána osobám, které jsou uvedeny v příloze 1 a není zde žádný právně ani racionální důvod vyloučit ty osoby, které původně patří do této kategorie a potom žádají o azyl po příjezdu na území Evropské unie. To samé se týká osob, které překračují hranice nebo mají v úmyslu překročit vnější hranice EU, což je článek 77 smlouvy o e, fungování Evropské unie. Je to také definice uvedená v šengenském kodexu a žadatele o azyl patří mezi osoby, které mají v úmyslu překročit nebo překročili eh, hranici, což znamená, že by žadatelé o azyl patřili pod primární právo a tam by už platila charta základních práv. Eh, takto to bylo vnímáno v případu Francon, ale i v eh, dalších je to nakonec článek podle charty základních práv a svobod neexistuje situace, kde by chata základních práv neměla platit. A já čtu eh, odůvodnění rozsudku ve věci Franson. Z tohoto důvodu princip non refulmu podle článku 4 a 19 charty eh, bude eh, zde již zakomponován. Jinak by mohl žadatel o azyl eh, totiž čelit eh, dalšímu pronásledování. Pak je zde případ Kaldararu, což je další rozsudek soudního dvora, kde se hovoří o tom, že zde existuje povinnost podle článku 4 charty základní svobod vydat toto výzum a členské státy mají zajistit, aby případná rizika byla eliminována. A já bych tady eh, řekla, že zde členské státy někdy nemají žádnou možnost eh, vlastní volné úvahy. Problémy implementace, které byly zatím mm, e, zjištěny, se týkají humanitárních koridorů a mm, investičních e, možností. To jsou možnosti, které jsou často zneužívány. A pak uvědomujeme si, že v některých případech povinnost no fulmou může vytvářet povinnost kterou lze splnit jedině tehdy, pokud dojde skutečně k vydání eh, víza osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Takže to je eh, systém na základě eh, práv a primárního přístupu v rámci území členského státu. Ukazuje se, že to je nejlepší způsob, jak naplňovat pravidla práva Evropské unie. Další varianty, o tom už hovořili kolegové, Pozastavení požadavků na vydání víza, to je vzdání se naplnění těchto požadavků, to se týká osob z nebezpečných třetích států, kde není třeba pro cestu do Evropské unie získávat víza do okamžiku, než se změní situace a opět zde dochází k úpravě seznamu. Další varianta je o víza s omezenou platností, které vydá členský stát a nebo jeho velveslanectví. To je individuální řešení pro jednotlivé žadatele. Ehm, je, je to inspirováno eh, italským humanitárním koridorem. Pak eh, je zde eh, další varianta, centralizovaná varianta, kde by mohli žadatelé žádat o výzum EU prostřednictvím vízových center, která se mají vytvořit, anebo prostřednictvím delegací vnější služby SVČ, nebo prostřednictvím EASO v jednotlivých členských státech za přispění neziskových organizací s tím, že odmítavá zamítnutí by mohla být potom přeskoumatelná na další instance. Bylo by ale v takovém případě potřeba, aby se reformoval celý labirinský systém a se, asi, aby začal fungovat taky se systém eh, přeměstňování, aby mohly fungovat tato politická řešení. Vzhledem k tomu, že zde existuje problém se získáním souhlasu k eh, zdání se eh, práva na splnění požadavků k vydání eh, víz, tak jsme vyhodnotili všechny tři varianty a zjistili jsme, že zde je právní základ ve smlouvě u, pro všechny tyto tři varianty. Článek 77 eh, smlouvy o fungování Evropské unie pro osoby, které překročily nebo mají v úmyslu překro, překročit eh, vnější hranice. A článek 78 odstavec 2 písmeno G, kdy by to to mohlo být přijato evropským zákonodárcem. My jsme se však domnívali, že bychom mohli cel, celý proces rozfázovat. Jak jsem říkala, tak první fází by bylo řešení LTV členských států. Pak by existoval celoevropský uh, režim a pak režim eh, víz bez dalších požadavků. Základním předpokladem by, bylo, byl, by byl právě tento režim. My bychom se snažili um, odstranit problémy, které členské státy spatří v režimu LTV s tím, že bychom vyhodnotili plusy a minusy těchto režimů a nastavili opatření, která by eh, nedostatky jednotlivých řešení postihla. Jednak je zde nebezpečí, že by eh, někdo mohl tohoto systému zneužít, mohlo by to tedy přilákat celou řadu žadatelů nad rámec těch, kteří eh, usilují o vydání víza. V tuto chvíli navíc by byl problém s bezpečnostní prověrkou před příjezdem, což by opět mohlo vést k určitým diskvalifikačním závěrům. A došlo by k dalšímu, k dalšímu problému mechanismu RSD, což není něco, o co se snažíme. My nechceme, aby eh, tento systém byl úplně provozován mimo toto území. Chceme, aby některé osoby mohly přijet bezpečně na, na území Evropské unie a potom podle pravidel a společného azylového řízení žádat dál. My jsme to nápravné opatření, které jsme mm, navrhovali, koncipovali takto. Existovalo by nezávislé monitorování a případně i udělování sankcí. Takovýto mechanismus by zprovoznili členské státy. Pak by existoval systém rozdělování po příjezdu na základě solidarity podle článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie na základě preferenčních kritérií což by se zřejmě vyžádalo i reformu dublinského nařízení, kromě návrhu paní Schleins. Také jsme navrhovali centralizaci některých výdajů v evropském rozpočtu, to znamená, že jaký, jakékoliv další náklady by nenesly členské státy, ale nesla eh, by je celá Evropská unie. Pak je technologie a elektronické prostředky pro zpracování žádostí, spolupráce s neziskovými organizacemi, jak ve fázi před, tak po příjezdu. A to formou jakýsi mechanismu eh, doprovodu každého žadatele v průběhu celého řízení a pak pozitivní a negativní pobídky. A já bych vám teď chtěla poděkovat a těším se na vaše otázky. Děkuji. Paní profesorko a pan, pan Dežarea, zástupce nezávislé konzultační společnosti ND. MD Visa Consulting. Ano, děkuji. Já, se, já budu hovořit čistě odborně, technicky, tedy z pohledu konzulátu. To znamená z pohledu těch, kteří musí aplikovat nařízení, o kterém vyhlasujete konkrétně. Jsem si položil tyto otázky. To znamená, humanitární výzum skutečně řeší problém, Eh, pomůže skoncovat s tím dramatem eh, nezákonné imigrace? To je moje první otázka. Druhá otázka, jaký bude dopad eh, těchto víz na konzuláty nebo další administrativní úřady? První otázka. Humanitární výzum řeší problém? Konstatuji, že cíl spočívá v tom, že se budou vydávat víza jasné kategorii, vymezené kategorii osob. Je to kategorie, která je velice široká jednak. Jde o všechny osoby, které žádají o ochranu nebo které údajně potřebují tuto ochranu, myslí si to. A kromě toho, po e, přechodném období tato iniciativa bude platit univerzálně. Cíl tedy je umožnit všem osobám všude na světě aby mohli předložit jednu žádost o humanitární výzum a tak požádat o ochranu v zemi EU dle své volby, pokud jsem pochopil dobře to, co mi bylo postoupeno jako dokumentace. Já ne- mám k dispozici statistiky, jaký je počet na světě osob, které potřebují tuto ochranu, nebo si to myslí, ale já myslím, že zde v Evropské unii asi ten počet těch kandidátů bude skutečně vysoký. Kromě toho ten návrh eh, chce dávat velkou publicitu tomuto postupu, této možnosti. Ale tento postup, toto řízení v podstatě nebude, mít, eh, nebude se vztahovat na všechny, kteří se snaží nelegálně se dostat eh, do EU. Před chvíli se ta, jsme slyšeli číslo asi 80 osob, eh, které eh, dostanou azyl, tak se dostali do země EU nelegálně. Dobře, no ale máme zde jiné číslo. Jaké je procento z těch všech, kteří nelegálně se dostanou do EU, kteří dostanou azyl? No, to je číslo, které bych také rád slyšel, ale nebylo zde předloženo, protože mezi nimi je to, čemu říkáme ekonomičtí migranti, kteří nejsou předmětem pro následování, ale kteří chtějí se přestěhovat do Evropy, aby zde našli život, který podle nich bude lepší. A tyto osoby kterým bude odmítnuto humanitární výzum, nebudou mít pokušení nicméně se také i dostat do Evropy jakoukoliv cestou? Pole působnosti této iniciativy se mi zdá zároveň velice široké, ale ne takové, že bychom mohli zabránit tragedím tajné imigrace. To je moje první otázka. A, takže druhá otázka. Jak konzuláty budou čelit žádostem o víza, které nelze vyhodnotit? Ale bude jich hodně, to je zřejmé. A zde, jako bývalý konzul, hovořím jako bývalý konzul, jako bývalý dělník víz. První poznámka. Iniciativa, a to především její cíl, univerzálně toto zavést a záměr co největší míře, míře dělat osvětu, šířit eh, informaci o těchto vízech, to bude znamenat, že se zvýší počet žadatelů. Zatím v, ne, v nez, neznámých číslech, to nevíme. A vě, rostoucí počet žádostí o víza ke zpracování, což znamená velké personální požadavky. To znamená větší prostory, kanceláře, větší zabezpečení a používání outsourcingu. Bude to možné? Zde já konstatuji rozdílný přístup mezi těmito eh, návrhy, které jsem dostal od zpravodaje, který eh, odmítá outsourcing. A zde máme i návrh zprávy parlamentu, který naopak zase hm, pracuje s externalizací. A pokud ta tedy outsourcing, ten, to zadávání externí firmě, tak eh, pokud se to zavede, kdo to zaplatí? Žadatel o výzum, to asi těžko. Členské státy, no to taky si moc nemyslím. A eh, takže ta iniciativa říká, že ty náklady v podstatě, eh, že to jak si bude kompenzováno hm, Mm, těmi žadateli, a, mm, ale já se obávám, že příjezd těch eh, lidí, eh, jimž bude výzum odmítnuto, nebo se ani o to nepokusí oni požádat, takže to bude mm, skutečně opět neuspořádané, eh, neorganizované stejně jako teď. A pokud někdo kdo se bojí, třeba, že je persekuován, no tak jak se dostane náš konzulát, když je per- persekuován mm, a když tam, na, mm, tam vždycky to hlídá policie, kdo mu tedy povolí eh, vstoupit na eh, ten konzulát a potom prověřit totožnost nebo autentičnost, pravost těch dokladů, no to asi je těžké, když nemůžete to vyhodnocovat s místními lokálními úřady. A mm, no potom z té rozhodnutí rozhodnout do, do 15 hm, kalendářních dnů. No, upřímně to není příliš realistické. Pokud to rozhodnutí bude pozitivní. Tak co udělat, když ten žadatel nemá pás, nemá cestovní doklad? To znamená, my mu vydáme cestovní doklad a ten cestovní doklad bude akceptován zem, v té zemi pobytu a jak ta osoba opustí tu zemi, jak odjede s tím dokladem? E, to znamená, ho někdo z konzulátu bude doprovázet na letiště? No, buďme realisti. A pokud ten, e, takže pokud tedy mm, ten e, držitel se obrátí tedy na ten úřad, který mu vydal výzum, takže jak to potom bude, jako ochráníme, když nakonec ta ochrana mezinárodnímu nebude přiznána. A co, když se odmítne to vizum? No tak mm, a tady to bude řízení velice striktní pro konzulát. To znamená, je třeba eh, to, to rozhodnutí odůvodnit, vydat písemně, no to trvá čas a to opět znamená personál. To se tam také o tom nic neříká. A co o odvolání? Odvolání, pro, opravný prostředek, budou mít k dispozici všichni, jemuž bylo odmítnuto výzum a to my nevíme, jaký počet to bude třeba za těch třeba z tisíce, kteří si požádali, tak pouze 1050 bude respektovat eh, kritéria humanitárního víza a všichni ostatní, co ti podají odvolání, no vůbec nevíme, jak ta čísla budou vypadat. A na rozdíl od toho, co si myslíme často, tak odmítnutí víza to je e, časově náročnější než vydání víza. Závěrem. Já se snažím to urychlit, protože víme, že máme sklus. Tady jde o iniciativu, která je velice chválihodná. Já tady, já ani e, sám tedy se necítím povolán k tomu, abych se vyjadřoval pro či proti. A to je politická věc. Ale je to eh, iniciativa, která vzbuzuje velmi hodně praktických otazníků a bude znamenat určitě zvýšení prostředků pro konzuláty, pro odvolací orgány, aby mohly fungovat. A tady podle zkušenosti, kterou já mám, tak tady zatím toto vůbec se k tomu se vůbec neblížíme. Děkuji, pane Dežer. A nyní poslední projev Sant Edigelio, pan de Volder. Takže vítejte na slyšení, vy tady nejste poprvé na výboru Libé, takže děkuji, že jste přišel, děkuji za pozvání. Pane zpravodaj, to není poprvé, to je pravda. Já se omlouvám, já nejsem právník, takže já spíš budu mluvit jako člověk, který zná z praxe, co to znamená pracovat eh, s lidmi, kteří mají nárok na ochranu a eh, mm, samozřejmě tady v Evropském parlamentu diskutujeme o tomto návrhu a i Hmm. Pan zpravodaj vyjádřil svoji frustraci, jak dlouho to trvá, když také i mnoho lidí je frustrováno. Mnoho lidí, kteří čekali na signály z mezinárodního společenství, včetně Evropské unie, tedy lidé, kteří utíkali mm, v Sýrii, v Libii, tedy před tím nejhorším, bez toho, aniž bychom vůbec viděli, eh, že mm, jsou signály na nějaké zlepšení. Takže děkuji za tento návrh, za to úsilí. Ale co lidé viděli a zažili, to je politika EU, zavírání hranic. Zavírání hranic, co jsem viděl ve Středozemním moři. A já si myslím, že skutečně to je velice problematické. I pro hodnoty EU. A to především v nedávných dnech a týdnech jsme viděli kvůli politickým změnám v Itálii, v Rakousku, a všude jsme viděli, že uzavření externích hranic EU především Eh, kolem Středozemního moře, že, to, že tam se přitvrdilo i záchranné lodě nevládních organizací, ne, často nemají přístup do evropských přístavů a více a více se záchrany outsourcují libijským pobřežním hlídkám. A výsledkem je velký počet lidí, kteří se utopili v moři, posledních týdnech podle IOM, Mezinárodní organizace pro migraci, tento rok více než, více než tisíc lidí se utopilo v středozemním moři. A, takže vzhledem k té složité situaci, tak musíme eh, připomenout, že to je složité. Ano, zde máme krásný návrh Eh, ano, slyšeli jsme i kritický přístup, který možná je více realistický, takže vidíme, že ta situace je složitá i vzhledem k roli těch pašeráků, k obrovskému počtu lidí, kteří potenciálně by měli právo, nárok na humanitární vizum a vzhledem k mixu ekonomických migrantů a uprchlíků, tak a vzhledem k veřejnému mínění v evropských zemích, tak si myslím, že evropské země, a Evropská unie jako taková mají historický úkol vytvořit nějakou životaschopnou politiku a nestratit smysl pro humánost, solidaritu a pro hodnoty Evropy. Takže to je moje zkušenost se Sant Egidio. Eh, my jsme byli pozváni jako zástupci nevládních organizací, kteří se snaží o řešení. Takže v Římě, všude, v, eh, v, v Itálii, Sant'Egidio řeší humanitární krizi, poněvadž eh, máme řadu aktivních dobrovolníků, kteří vítají migranty na Lampeduze, na Sicílii a a bylo to absurdní, je to absurdní podle nás, že lidé, kteří, již, kteří utekli před válkou, nyní musí e, vystavují se riziku ztratit život a musí dát poslední peníze těm převaděčům, aby mohli vůbec požádat o azyl. A proto vznikla ta myšlenka humanitárních koridorů. A stejně jako řada dobrých nápadů, i tento je velice jednoduchý. Můj 12-letý syn, když se mě zeptal před pár lety, když viděl ty lodě plné uprchlíků, on se mě zeptal, proč tam neposíláme pro ně letadla? A právě o to jde v tom humanitárním koridoru. V zemích transitu prostě vytipovat ty nejvíce zranitelné uprchlíky, kteří mají nárok na humanitární ochranu a prostě předem zjistit, zda mají skutečně šanci třeba 99,9% bylo mi šanci získat mezinárodní ochranu v Evropě, tak v zemích jako je Libanon, Turecko, Etiopie a poskytnou tým humanitární vizum, ale letenku do Evropy. A tady v tomto modelu jde o bezpečnost. Bezpečnost pro ty zranitelné uprchlíky, protože již nebudou muset protahovat ten pobyt těch podmínek a, riziko, a, a ohrožovat svůj, svůj život. A také bude to i dobré pro eh, ty přijímající státy, protože předem ty příslušné orgány budou vědět, kdo k ním přijede. A tento model by i uklidnil eh, úzkostnou veřejnost, humanitární koridory. To je takový příklad eh, těch bezpečných eh, tras. A to mm, je tady vzor Sant Egidio, který jsme realizovali v Belgii, v Itálii, ve Francii v posledních letech, kdy jsme pomohli asi tři tisícům uprchlíků. Většinou se jednalo o seřany žijící v Libanonu a také Eritre, eh, příslušník Eritreje živí, žijící v Etiopii. Já bych to chtěl eh, zdůraznit jako znamení politického realismu. My jsme měli jak středopravicovou, tak středolevicovou vládu, které s tímto souhlasily. Dohoda byla podepsána s mm, prezidentem Hollandem v Filizském paláci, ovšem stávající prezident, pan Macron, je ochoten pokračovat eh, v, tomto, eh, v této činnosti a dokonce ještě rozšířit. San Marino a Andorra, tyto mikrostáty, eh, přijali některé eh, rodiny. Myslím si, že tento projekt můžeme rozšířit i do ostatních zemí EU. Je tady však ještě další hledisko, které bych rád zdůraznil. Eh, pokud jde o tyto humanitární koridory, tak ty jsou inovativní a také atraktivní. Díky tomu, že jsou placeny ze soukromých prostředků. partneři, kteří, což jsou především eh, biskupské konference a protestantské církve, ale v Belgii je to také židovská a muslimská komunita, platí za letenky, za manipulační poplatek, za vydání víz a také za ubytování rodin. Eh, komunitní partneři také pokračují s integrací rodin. Tato podpora v terénu z, ze strany obcí a eh, církví je pro tento projekt a jeho úspěch života, životně důležitá. Evropská komise a parlament eh, by si měli uvědomit, že eh, tyto nové formy sponsorství eh, zlepšují sociální integraci uprchlíků a podílí se na tom veřejnost přímo. Je to forma efektivní solidarity, kam patří spolupráce soukromého a veřejného sektoru a stát tím některak eh, není zatěžovan. Zároveň se tím snižuje počet potenciálních obětí obchodu s lidmi. Pokud jde o humanitární víza a jeho technické aspekty, což bylo hlavní téma dnešního odpoledního slyšení, já se omlouvám, že jsem neměl čas eh, seznámit se s tím novým návrhem. Ovšem, eh, my Eh, chceme využít možnosti, které nám dává Schengenský kodex pro vydávání humanitárních víz a v některých případech využijeme článek 25 kodexu, podle kterého mohou členské státy vydávat víza s omezenou územní platností. A to z humanitárních důvodů. Eh, k tomuto postupu však nesáme často. Eh, je, je potřeba, aby se to dělalo ve, v opravdu výjimečných eh, případech. My jsme přesvědčeni, že když tyto humanitární koridory přinesou dobré výsledky, jako například integrace uprchlíků a také další přínosy, se domníváme, že tento projekt by se mohl rozšířit na větší počet uprchlíků a na další členské státy. Pokud je o postup vydávání víz, tak ano, je pravdou, že eh, tady je určitá Eh, omezená eh, možnost politického řešení vzhledem k obstrukcím, které členské, některé členské státy dělají v radě. Abychom se dobrali právního rámce, tak eh, když se vydá povolení z humanitárních důvodů, nemělo by to být takovou výjimkou, mělo by to být spíše na, běžně na pořadu dne. Pokud budeme dávat povolení jednotlivcům, s tím, že tady budou požadavky na kontrolu a že se toho budou účastnit akreditované organizace, tak bychom tím mohli podpořit lidi, kteří žádají o podporu z humanitárních důvodů. Já se omlouvám, musím vás přerušit. Máme ještě eh, sedm nezodpovězených otázek. Vteřinku, prosím, ještě. Ohrožené osoby, eh, které, eh, kterým by měly být zaručeny podmínky ochrany, by měly mít umožen vstup. Já jsem přesvědčen, že eh, návrh tohoto výboru, alespoň pokud jsem slyšel, tak pokud to pomůže, já myslím si, že to pomůže nějakým způsobem harmonizovat a rozšířit eh, vydávání těchto monetárních víz a vytváření těchto monetárních koridorů, tak tento návrh vítáme. Ovšem, podívejme se na to realisticky. Měli bychom mít jistotu, že tady nebude nějak omezená možnost členských států eh, zúčastnit se tohoto projektu. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem řetáhl. Děkuji pěkně. Dostáváme se k plánovanému konci tohoto slyšení. Po 18.30 budeme muset vést jednání pouze v angličtině, protože nelze využít dále služeb tlumočníkům, kterým tímto děkuji a víme, že oznámili, že nebudou pracovat přes čas. Každopádně teď bychom měli mít ještě prostor pro naše kolegy, aby položili otázky. Vidím, že se hlásila paní Spinelli. Pokud si přejete, vystoupíte jako první a potom se prosím eh, hlašte dál. Prosím, paní Spinelli. Velice stručně já bych chtěla poděkovat především konkrétně zde panu doktorovi Devoltorovi eh, za to, co řekl o humanitárních koridorech. A potom taková úvaha. A připomínka ohledně nákladů na celou tu operaci, o tom hovořil tady jeden kolega. Já si kladu otázku, zdali by nebylo nutné to znamená vyhodnotit eh, ty náklady Eh, za otevření těchto koridorů se těmi náklady na jejich neotevření, když nebudou existovat, to znamená, když nebudeme mít asilovou politiku, která bude přívětivá, tak to, ty náklady budou daleko větší. A takže když eh, to znamená, že se nebude respektovat navíc primární a sekundární právo, tak jak jsme slyšeli, a hm, když a to znamená, bude pokračovat nelegálnost, nezákonnost, protože samozřejmě nezákonnost vzniká, když neexistuje zákonnost. A já tady tedy mm, vidím, že Evropská unie vůbec není schopna dívat se dlouho dopředu a pouze se dívá krátkozrakým způsobem na to a navíc demograficky eh, má přece eh, je to situace taková, že potřebuje otevírat tyto koridory legální bezpečné cesty a seriózně zreformovat ten dublinský systém tak, aby ta smlouva Evropské unie byla respektována, především pokud je o článek 80, to je solidarita a spolupráce. Děkuji. Spinelli, Herr Becker. Děkuji paní Spinelli, nyní má slovo pan Becker. Děkuji pane předsedo. Velice stručně, já bych rád srdečně poděkoval za tuto mimořádně eh, rozsáhlé prezentace a to, že jsme byli seznámeni s těmi eh, náklady na straně legislativy. Dovolte, abych učinil nyní dvě poznámky a prosím, abyste mě správně pochopili. Tyto poznámky jsou součástí analýzy, kterou si já dělám sám pro sebe. Samozřejmě jakožto politik, nikoliv jako právník na otázky azylu. Existuje aktuální eh, strategie rady, podle které se tedy eh, bude diskutovat o zamezení převaděčských eh, tras, aby se um, zasahovalo i mimo Evropskou unii. Státy, které toto odmítly, ty mě některak neznepokojují. Tato cesta bude také vést eh, k tomu, aby se posuzovaly žádosti o azyl ještě před eh, vstupem na území EU. To bych rád zdůraznil, protože všechny ostatní aspekty eh, se zdají být obtížnější, čím více poslouchám, co říkáte. Je to konstatování toho, že tady se vytváří určitý model a teprve uvidíme, jak se rozvine. Druhá poznámka se týká uh, příspěvku pana Diagera, uh, eh, který zmínil věci, které musíme přirozeně uh, zodpovědět v rámci svého legislativního návrhu. Musíme stanovit jak se dají řešit všechny problémy, které jste Eh, ukázal ve své prezentaci. Škoda, že jste to neměl na PowerPointu. Samozřejmě eh, ty rozumné úvahy sledovat tento cíl, tím některak nejsou dotčeny. Když jsem eh, slyšel, že ti, kdo potřebují ochranu a žádatelé o azyl, Eh, samozřejmě ne všichni mohou požívat eh, ustanovení úmluvy o ochraně uprchlíků. Byste to eh, právě vy, kdo mi to vysvětlil, takže bych vám tímto rád všem poděkoval. Děkuji za vaše poznámky, paní Balero, prosím. A potom Eli Schlein. Takže prosím, paní Palero. Tak smyky, já Děkuji. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to samé, co se ptala paní Barbara Spinelli. Ano, stojí to hodně peněz, to je pravda. Když člověk chce požádat o výzum, a z tohoto důvodu se některé země brání, protože je to velká zátěž pro Eh, velvyslanectví a pro konzuláty. Ale to navazuje i na to, co říkal pan Becker ohledně center, které by měly vzniknout mimo Evropu, kde by mělo být možné ještě před příjezdem do Evropy nechat svoji žádost prověřit, což bude velmi finančně náročné. Jak zařídit, aby pro, proběhla taková právně mm, čistá prověrka eh, žádosti předem. Co se stane potom? To znamená, že někteří nebudou žádost vůbec předkládat, protože zde budou figurovat tyto náklady. Jak najít řešení a najít právní cesty do Evropy? Ano, stojí to hodně peněz řešit to externě ale ono to bude stát hodně peněz tak jako tak. Já se stále myslím, že nejlepší je u, u otevřít právní cesty do Evropy a humanitární víza. Děkuji. Děkuji, Eli. A v tuto chvíli nás čekají asi eh, závěry a eh, odpovědi v angličtině. Velice stručně ještě využiji přítomnost tlumočníku a budu stručná, eh, protože podporuji jejich stávku. Chci i já poděkovat Sant Egidio i Konfederaci evangelických církví. Děkuji jim všem za to, že vyslali jasný signál, co lze udělat a co by měly udělat evropské instituce a vlády, mm, takže, mm, takže to, mm, jak jsem řekla, jediný efektivní způsob, jak eh, bojovat proti eh, pašerákům, převaděčům a vyhnout se tragédiím eh, na moři, tak to je, že poskytujeme bezpečné alternativní legální cesty, jak se dostat do Evropské unie, bez čehož v podstatě by nemohli v podstatě aplikovat, žádat tedy eh, a, a, azyl. A přece nemůžeme akceptovat, že lidé umírají na našich hranicích. Já skutečně chci poděkovat za tento příklad, eh, jak je třeba se pokusit toto šířit i v jiných zemích a náš parlament musí pokračovat v naší bitvě, což děláme díky eh, Juanovi Fernandovi, který bojuje za humanitární víza za legální koridory a protože před námi stojí velká výzva a bohužel je známo, ale že rada, eh, Evropská rada před dvěma týdny eh, odsouhlasila, eh, tedy v podstatě vzdala se historické možnosti reformovat dublinské nařízení a hm, to je to, co my tady chceme. A vlastně to bohužel tam o tom, o tom, o těch legálních cestách se vůbec ani nemluvilo v těchto závěrech rady a zde se hovoří o regionálních platformách vyloďování, což vypadá jako neokolonialistický přístup. E, africké země nám již naznačily, že o tom nechtějí ani slyšet. E, a, takže to je takový jeden z příkladů. Děkuji za stručnost. Solidarita. Takže to je hlavně diskuze o solidaritě a velice často tady solidarita, evropská solidarita chybí a my jsme i solidární teď s tlumočníky tady a solidární s jejich bojem a s jejich nároky, požadavky, takže mají všechno naši podporu. A round of a v tuto chvíli nás čekají, čekají odpovědi na otázky, které zazněly, takže možná stručně můžeme odpovědět. Možná jsou zde někteří, kteří mají za to, že už byla jejich otázka zodpovězena, takže v prvé řadě se pustíme do odpovědi k prvnímu kolečku otázek. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě je těžké zareagovat na vše, co zazní v průběhu prezentací. Já bych jen chtěl zareagovat na to, co říkal pan Diego a pan Dehodr. Musím říct, že některé obavy, které vyslovili, eh, byly v podstatě i obavami našimi. Samozřejmě, že iniciativa pana De Voldra je popsána velmi dobře a vyhodnocena v naší zprávě. Po také zde prezentace pana Bekra, která eh, zazněla následně. A ten vyslovil určité obavy, které jsme také, myslím, vyhodnotili. To znamená, že dostanete podklady k další práci ve výboru a já myslím, že v tuto chvíli to přenechám eh, expertům. Paní Fernandez, prosím. Já bych se ráda vyjádřila k těm nákladům jednotlivým, eh, jednotlivých politických variant. To je velice důležité, protože výhody, které jsem eh, popisovala, záleží na tom, jak bude probíhat realizace politických variant. Tam je důležitá i ta proveditelnost. My jsme provedli vyhodnocení u jednotlivých možných nákladů. Jednak jsme se zabývali otázkou lidských zdrojů, pak jsme prováděli vyhodnocování, zpracování eh, žádostí o víza, vyhodnotili jsme toto vše a snažili jsme se do analýzy mm, vložit co nejvíce realistických předpokladů. Pak jsme hovořili o eh, eh, UNHCR a příručce o přesídlení, z toho se můžeme hodně poučit i z zkušenosti UNHCR s humanitárními koridory. I had a couple of uh, remarks on... Děkuji, já ještě chci říct pár připomínek k tomu, co říkal pan Diege, že to je politická záležitost, je to v podstatě of uh, observing the principle of loyal cooperation and the obligations ensuing for member states under the Charter of Fundamental Rights. Uh,